Right, good morning, everybody. Dobré dopoledne. Posaďte se, prosím. Poprosím vás, abyste se stišili. Děkuji vám. Right. We will be, we'll be ready to start again. Budeme začínat, já vás vítám. Vítám vás svým jménem a jménem místopředsedy Georgi Viliana. Dnes dopoledne nás čeká v prvé řadě prezentace pana Maria Draghi, předsedy Rady pro finanční stabilitu. Pak nás čeká prezentace pana Dominika Štrauskána, generálního ředitele Mezinárodního měnového fondu. Poslední prezentace dnes dopoledne Michel Barnier, evropský komisař, odpovědný za vnitřní trh a služby. Určitě není potřeba této osoby představovat. Pak bude pokračovat debata se zástupce panelu, kteří zde zůstanou. Závěr schůze ve 12 hodin. Všem děkuji za účast dnes dopoledne. Určitě se to všechno vyřeší v průběhu dopoledne, stejně jako včera, je to dynamický proces. Já si myslím, že bude nejlepší to zajistit tak, abychom měli maximum času pro všechny panelisty. To znamená, že rovnou dám slovo panu Mariu Dragimu, aby zahájil svoji prezentaci. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem velmi rád, že jsem byl pozván na tuto akci. Jsem rád ze dvou důvodů. Jednak je to pro mě ctí a za druhé je to institucionální důvod. Není lepší a vhodnější půda pro diskuzi těchto témat a regulačního rámce. Nakonec jsou to národní a regionální zákonodárce, kteří mají poslední slovo, pokud jde o postup reformy. Já se nebudu až tolik věnovat tolik eh, hospodářským záležitostem, protože kolega Dominis, Dominik Strauss-Kahn se k tomu vyjádří poz, později. Já se vyjádřím pouze takto. Obnova je jedna věc, pak jsou zde eh, slabiny a křehkost. Bankovní systém, ačkoliv úvěrové standardy jsou stále ještě nedostatečně nastaveny a ztráty se stále ještě zvyšují téměř všude. Skoro všechny banky s pár výjimkami se snaží o vyřešení problému s financováním ty podmínky se zlepšily, podmínky financování a řada bank se vede dobře za posledních 12 měsíců. Jejich rozvahy jsou ale stále ještě poměrně křehké. To je kvůli velmi zásadním změnám ve zhodnocování. To je také navázáno na stav hospodářské obnovy. Ale to také má dopad na strategie týkající se ukončení fiskálních opatření. Vytvořili jsme v Evropě a všude ve světě bezprecedentní množství likvidity, hotovosti v posledním roce a půl, dvou letech a správně, protože to byl ten způsob, jak přistupovat k této náhlé krizi, ale nyní už eh, zdá se problémy s financováním ustaly pro většinu bank a je tedy na čase Eh, opustit tato mimořádná opatření. Musíme eh, to učinit postupně, ale jednoznačně. Upřímně řečeno, pokud eh, stále ještě některé banky mají problémy, tak jejich problémy je třeba řešit specifickými nástroji. Není možné, aby podle těchto bank se odvíjela celá monetární politika. Čili budeme potřebovat zásahy vnitrostátních orgánů u pár bank, v Evropě je to skutečně jenom malé množství bank, které stále ještě čelí potížím. Než se začnu věnovat eh, agendě FSB pro rok 2010, eh, chci říct, že jsme urazili velký kus cesty společně. Eh, připravě přípravě na toto setkání jsem se kladla otázku, jak jsme se sem dostali. A upřímně řečeno si myslím, že tady jsou tři hlavní důvody, které stojí na počátku toho obrovského úsilí, které jsme provedli v oblasti celosvětové regulační reformy. Prvním důvodem bylo naše vědomí toho, že všichni jsme na jedné lodi v úzce integrovaném systému. Všichni jsme na jedné lodi. A proto chceme zachovat integrované finanční trhy. Druhým důvodem byla vůči role, mimořádná vůči role ze strany G20, v čemž Evropská unie sehrála velice důležitou roli. G20, respektive odhlasené cíle G20 nastavili časovou řadu pro celý proces, a uspěšení celého procesu znamená také vytvoření FSB, která má mandát koordinovat činnost dalších orgánů dohledu a dalších tvůrců mezinárodních norem. Mezinárodní měnový fond a FSB se rychle dohodli na rozdělení úkolů co nejefektivnějším způsobem. Tvorba pravidel eh, přísluší FSB, dohled, obezřetnost, to vše náleží a přísluší MF. Ovšem realizace, implementace, to je na vnitrostátních orgánech. probíhá bezprecedentní objem mezinárodního dialogu a spolupráce. A když se podíváme trošku do detailu, pokud je o tuto spolupráci, uvidíme, že jednak máme vertikální eh, systémové mechanismy dohledu, které se zavádějí jak na vnitrostátní, regionální, tak mezinárodní úrovni. Tyto mechanismy zahrnují větší míru dohledu, obezřetnostní výhledy a mechanismy pro spuštění kroku u neidentifikovaných rizik. Příkladem takové, takové mechanismu je um, Evropský um, Systemic Risk Board nebo Oversight Council v USA, eh, MMF má Early Warning Exercise a dále FSB a jeho samotný vznik je příkladem takového kroku. Eh, další věc je to, že hlavně jurisdikce a regiony Eh, provádějí modernizaci svých eh, dohledových eh, struktur, také posílili odezvu na systémové riziko, zlepšili koordinaci a přemostili mezery. Za třetí, regulační parametr se rozšířil. Ještě před pár lety by bylo nemyslitelné. Promiňte, hovoříte trošku rychle pro tlumočníky. Dobrá, ale dáte mi potom více času, paní předsedkyně. Třetí věc se týká rozšíření regulačního okruhu. Ještě před pár lety bylo nemyslitelné, že bychom mohli vypracovat legislativu pro třeba OTC, obchodování s derivativy, hedžové fondy, eh, ratingové agentury. A k tomu všemu došlo v posledních dvou letech. Za čtvrté, máme nyní zaveden přeshraniční dohled a e, nouzové plány krizového řízení pro největší finanční instituce. A konečně výrazně se nám podařilo odstranit e, pokřivené pobytky, které vlastně staly na počátku celé krize, zejména v oblasti sekuritizace. E, co bych chtěla, aby tady zaznělo, je, že bychom neměli podceňovat to, čeho již bylo dosaženo. Ale každá z těchto oblastí je sama o sobě náročná. Urazili jsme velký kus cesty eh, v koncepční tvorbě a nyní je na čase realizovat všechny tyto věci, uvést je v praxi. Myslím si, že důležitou věcí je to, že si přejeme ponechat, zachovat globálně integrovaný finanční trh. To je nutný předpoklad stability a růstu. Říkám to proto, že nyní tedy nastal čas k realizaci těchto opatření a je samozřejmé, že existují určité tlaky. Tlaky, které by si přáli oslabit eh, důvěryhodnost eh, a přísnost odsouhlasených norem. Já se nyní dotknu tohoto tématu něco podrobněji. Tento rok je rokem, kdy jsou přepra- je přepracován bazilický rámec kapitálový a pro likviditu. To přepracování tady v tomto roce bude dokončeno. Máme harmonogram, máme časovou osu, bazilejský výbor eh, kalibruje celou záležitost, což znamená, že se ověřuje u bank, zda čísla, eh, zda ta čísla jsou smysluplná, bude provedena studie FSB společně s MMF makronomických dopadů, abychom viděli, zda nová regulace poškodí nějak um, oživení hospodářského růstu nebo je spochybní. A konečně máme dlouhodobou pro implementaci. Ty nové normy mají vstoupit v platnost koncem roku 2012. A vzhledem k tomu, že nové standardy budou eh, se týkat, eh, bylo znamená vyšší hodnotu kapitálu, příkladu kapitálu a jinou definici toho, co vstupuje vlastně do pojetí kapitálu, tak budeme mít dostatečnou dobu na uplatňování starých pravidel, takzvaný grandfathering, v souvislosti se změnami, které povedou k nové definici kapitálu. Myslím si, že je pochopitelné, že řada bank, eh, ne mnoho bank, některé banky na to reagují se znepokojením, Domnívám se, že bychom toto znepokojení měli brát vážně, ale na druhé straně bychom neměli umožnit aktuální tíživé situaci, aby ovlivnila důvěryhodnost těchto nových standardů a norem. Měli bychom si všichni pamatovat, jak jsme se do celého tohoto procesu dostali. Eh, vzpomeňte se na začátek krize. Všichni jsme se shodli na tom, že se přejeme mít eh, finanční trhy s větším objemem kapitálu, menší zadlužeností a žádnými pokřivenými pobítkami či negativní pobítkami. A k takovému stavu se nyní blížíme nebo chystáme se k němu dopracovat. Zároveň bychom měli mít ponechán dostatečný čas na přechod, eh, na nový systém, tak abychom nepoškodili hospodářské oživení. Já si myslím, že to je jaksi to hlavní rozlišení, které musíme mít na paměti. Eh, další věc na našem programu pro 2010 řeší problém institucí finančních, které jsou příliš, příliš velké na to, aby padly, tedy hm, systémově důležité finanční instituce. Eh, než začnu mluvit o tom, co s tím, chci si, proč je to důležitý problém. Jsou instituce, které jsou velmi veliké. Jejich pád, jejich možný pád eh, by poškodil celý systém. Náklady na takový pád potenciální pád bychom nesli všichni. Tyto instituce vědí, že jsou příliš velké na to, abychom je nechali padnout a proto se pouští do většího rizika, než by bylo přiměřené. Trhy vědí, že tyto instituce jsou příliš veliké a proto oceňují tato rizika nepřiměřeně. Protože vědí, že vláda nenechá tyto ústavy padnout. Proto se tyto instituce stávají depozitářem nepřiměřeného objemu rizika a špatně oceněného rizika. Proto vlády musí zasáhnout. Existují tři možnosti zásahu pro stát. První možností je omezit pravděpodobnost pádu a rozsah potenciální škody způsobené pádem takového ústavu. Všeobecná um, obecná strategie um, FSB v této oblasti je dát pravomoce orgánům dohledu tak, aby mohli uplatňovat celou škálu metod a přístupů. Někdy máme simplifikované, zjednodušené struktury, jinde naopak více dohledu. Eh, v jiné situaci budou, eh, budou dodatečné eh, náklady kapitálu, poplatky. Neměli bychom hledat nějaké jednotné řešení, protože země a finanční stavy jsou různé, mají různou historii, ale měli bychom si být vědomi toho, že tento problém musí řešit všechny jurisdikce. A v tomto ohledu hovoříme o minimální harmonizaci. Tedy měli bychom mít nějaké dno, které by znamenalo, že zabráníme eh, poklesu eh, norem standardů, eh, ale vlastně potom by požadavky měly být přísnější, než je to odsouhlasené dno. Nicméně to dno musí být nadefinováno. Eh, některá opatření v tomto smyslu se projednávají a mm, navrhneme také v naší celkové zprávě, kterou představíme na summitu G20 v listopadu. Nicméně také víme, že bez ohledu na to, jaké budou naše kroky, bude docházet eh, k bankrotům. A nechceme být v situaci, kde bychom nemohli nechat velké banky padnout. Eh, chceme mít možnost je nechat padnout, pokud se samozřejmě dopustí chyby ale zároveň chceme být schopni řídit tento proces nějak uspořádaně. Proto chceme mít nastaveny mechanismy pro řešení krizí, které by byly schopny identifikovat již ve včasné fázi pravděpodobnost pádu, tak aby tento pád mohl být řízen. Ten pád samozřejmě velice složitá, komplexní záležitost, jak jsme zjistili v případě Lehman Brothers, a abychom také eh, financovali eh, fázi přechodu. Proto FSB pracuje ve všech jurisdikcích, na tom, abychom zajistili, že máme nastavené takovéto mechanismy. Samozřejmě u přeshraničních institucí jsou mm, závažné problémy mezinárodní koordinace. Pát velké instituce bude mít dopad v několika jurisdikcích, proto potřebujeme řádnou koordinaci. A dovolte, abych tady uvedl jednu věc. Pokud se nám nepodaří vyřešit problémy s koordinací napříč jurisdikcemi. Potom pravděpodobnost, že různé jurisdikce budou reagovat a řeknou, e, jste příliš velicí, příliš složití, proto je třeba vaše zjednodušení, je třeba zakotvit vás v rámci jedné země, tak e, takové riziko potom, taková pravděpodobnost je vyšší, protože co chtějí státy a orgány dohledu, chtějí instituce, e, u kterých je možné dopustit, aby padly. A myslím si, že pokud by nastoupil takový trend, tak by to byla velká škoda, velká ztráta. Přišli bychom nejenom o rovné hrací podmínky, ale přišli bychom i o globální finanční odvětví, které je celosvětově integrováno. Třetí a poslední oblast působení u těch institucí, které jsou příliš velké na to, aby padly, to jsou kroky směrem k omezení nákazy. Zaznamenali jsme tu dramatickou rychlost, jakou se nákaza šířila po celém světě. Viděli jsme, jakými mocnými kanály mm, jsou derivativa a řekl bych, že všude se na tom hodně pracovalo, abychom centralizovali obchodování s derivativy, eh, s deriváty OTC, ty mimoburzovně. Eh, můžu se tomu ještě věnovat v diskusi, ale je to velice, velice důležitá věc. Je to asi jedna z nejdůležitějších oblastí naší činnosti. Protože to znamená nejenom eh, omezení nákazy, ale také lepší transparentnost pro trhy, kde je dnes transparentnost velmi malá. V nadcházejících týdnech vystoupíme z definicí toho, které deriváty mohou být a měly by být standardizovány, protože jejich standardizace je zásadní pro eh, možnost centrálního obchodování s nimi. A myslím si, že tím jsem v podstatě vyčerpal svoji prezentaci. Jenom ještě uvedu, že nyní stojíme na křižovatce a závisíme na vaší podpoře v oblasti implementace. Rok 2010 bude asi tím nejdůležitějším rokem klíčovým pro to, abychom v praxi uvedli to, co eh, se zatím pohybovalo v rovině koncepčních diskusí, návrhů, eh, legislativních návrhů. Děkuji za pozornost. Já děkuji. A nyní se rovnou pustíme do další prezentace. Pan Dominik Strauss-Kahn, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já musím říct, že jsem velmi rád, že zde mohu s vámi dnes zasedat na tomto velmi důležitém jednání zástupců evropských parlamentů a Evropského parlamentu. Musím doplnit eh, pár slov k tomu, co říkal kolega. Na jedné straně mám dobré zprávy, ale zdá se, že zároveň budete muset si vyslechnout něco z toho, co už jste poslouchali. Chtěl jsem se trochu odlišit, chtěl jsem hovořit o stavu globální obnovy, která poukazuje na to, co lze ve finančním sektoru udělat. O tom jsem chtěl hovořit v prvé řadě a potom jsem chtěl hovořit o prioritách pokud jde o modernizaci finanční architektury, která musí podnítit dlouhodobý růst. Samozřejmě každý chápe skutečnost, že se nacházíme v zásadním období. My jsme loni se vyhly situaci, kdyby krize byla jako eh, světová hospodářská krize v 30. letech. A určitě si pamatujete před 18 měsíci, že to vypadalo tak, že ta situace může být ještě horší. Nám se podařilo se toho, tomuto vyhnout. Krize nás ale stála hodně. Stála hodně všechny po celém světě. Na druhou stranu to také byla pro nás zkušenost vyzývající k pokoře. Bude potřeba přehodnotit slabiny, vážné slabiny, které jsme identifikovali v našich hospodářských a finančních institucích. Takže teď v závěru krize je to pro nás i pro vás příležitost a povinnost přestavět naše instituce tak, aby byly silnější a odolnější a lépe odolávaly krizím. Takže pro mě je zásadní otázka tato. Opravdu na maximum využíváme tuto historickou příležitost a musím vám říct, říci upřímně, že v tomto směru mám poněkud obavy. Hospodářský růst se obnovuje, to je dobrá zpráva, ale zároveň to, co bylo tak pozoruhodné před krizí a v rámci krize, že země chtěly spolu spolupracovat, to teď poněkud polevuje. A jednotlivé státy se, a je to pochopitelné, soustředí na vlastní politickou agendu a ta vůle spolupracovat sice nemizí, to by bylo nesprávné říci, ale poněkud polevuje a možná za šest měsíců už to nebude vypadat tak, jako to vypadalo třeba před rokem. A já bych dnes se chtěl soustředit právě na důležitost této mezinárodní spolupráce v zájmu dosažení dlouhodobé změny. Opravdu společně se nám podaří vytvořit půdu pro dlouhodobý a udržitelný růst. Takže dovolte mi říct pár slov právě k té hospodářské obnově. Obnova už se dostavuje, to je jasné. Je to lepší, než jsme čekali. My jsme předpokládali na MMF 4% eh, růst do roku 2010, ale zároveň ta obnova je několika rychlostní. Ty rozvinuté ekonomiky vykazují trochu jiná čísla než jiné ekonomiky. Řekněme, že u těch pokrokových ekonomik je ta obnova poněkud eh, skromná. V Evropské unii zaznamenáváme jedno procento. Když se podíváme podrobně na ta čísla, tak je jasné, že ta obnova je zde poněkud poskrovná a stále se ještě dost spolehá na veřejnou podporu. To znamená, že soukromá poptávka je stále ještě slabá. A proto musíme sledovat naše strategie pro ukončení opatření. Pro některé země je ale příliš brzy už tyto strategie začít realizovat. A rozvojové ekonomiky, ty se naopak zpamatovávají rychle. Ale já chci zde hovořit o tomto v souvislosti s obnovou. Obnova je v pořádku, to je první krok. Ale pak se vracíme k problému, který byl před krizí a ten nezmizel. Ten se trochu skryl tím, že panovala krize, ale teď se zase vrací, aby vstává. A když se podíváme trochu do budoucna, tak zásadní otázka zní, jak zajistit lepší vyrovnanost poptávky, to znamená zajištění těch, té vyrovnanosti. To není nic nového. Na toto téma už toho zaznělo hodně. Ale nyní, závěru krize, je potřeba, aby představitelé G20 se tomuto věnovali. Už to identifikovali jako hlavní prioritu. A je to změna, která je dobrou součástí krize. To je to dobré, co z toho vyvstalo. Zdá se, že každý si je více vědom potřeby řešit tuto otázku globálních nevyrovnaností. Co to znamená na úrovni jednotlivých zemí? My všichni víme, co se zatím skrývá. Jsou země, které mají ohromné schodky, USA například, ale jsou i další a mezi nimi země Evropy. Tyto země potřebují více spořit, nižší domácí spotřebu a větší spoleh na vývoz. Potom máme další země, kde jsou velké přebytky běžného účtu. Nejlepším příkladem je Čína, ale v Unii třeba i Německo. To je jeden příklad. A další země, třeba vyvážející ropu. A pak Domácí spotřeba se musí zvýšit, spotřeba nebo investice to mohou posílit, záleží na daných podmínkách země. A samozřejmě v některých případech se nelze vyhnout tomu, že je potřeba zhodnocovat eh, směný kurz. To je opět debata, která probíhá v souvislosti s Čínou a MMF se v tomto domnívá, že jen je stále podceněn a to je logika celé věci. To neznamená, že potřebujeme zhodnocování měny proto, aby došlo k, to, k té vyrovnanosti, ale naopak ta vyrovnanost a domácí spotřeba a růst díky domácí spotřebě by měl v Číně vést k tomu, že by došlo ke srovnání směných kurzů. Proč to říkám? protože na tom záleží konzistentnost jednotlivých politik, kterými se budou jednotlivé země řídit po, po krizi. A v této věci je zásadní spolupráce. A proto se vracím k tomu zásadnímu bodu, a to je spolupráce. Víte, že G20 se rozhodla nastavit nový proces rámec vzájemného vyhodnocování. MMF poskytuje technickou podporu a snaží se o zajištění konzistentnosti jednotlivých prognóz mezi členy G20, což je 80 celosvětového hospodářství. Když vezmete Evropskou unii jako takovou, tak toto číslo je ještě větší. Ale máme zde Čínu, Japonsko, Spojené státy. Ty prognózy jsou různé, jsou na tři až čtyři roky, ale nějak musí spolu souviset a v prvé řadě tedy musíme zajistit konzistentnost. A to je to, co je potřeba udělat na celosvětové úrovni. Abychom se vyhnuli těm nevyrovnanostem a nekonzistentnostem. Takže bude nějaká, a ty prognozy tomu nebudou odpovídat, tak je to samozřejmě něco, co by mohlo zase nastartovat nějaké krizové podmínky. A já se nyní budu soustředit na konkrétní téma dnešního dopoledne, budu hovořit o mezinárodním monetárním systému, což je zásadní prvek globální finanční architektury. Řekněme, že celkově ten stávající systém poměrně fungoval a v krizi zafungoval. Americký dolar se hrával svoji ukotvující roli a já musím zde na této půdě říci, stejně jako jsem řekl i jinde a před krizí, že pokud by někdo mi popisoval tu krizi, že začne ve Spojených státech a rozšíří se jinde, tak řada lidí by řekla, že dopadem toho bude, že dojde ke kolapsu dolaru. Ale nakonec to dopadlo tak, že dolar sehrál svoji roli. A fond poskytl podporu svým členům. Máme zde ale stále problém, který existoval i před krizí a teď je ještě horší. A ten problém je zásadní nárůst rezerv v rámci, v rámci toho tento mezinárodní monetární systém se dostává do, pod velký tlak. A já si myslím, že lepší systém pojištění by mohl zabránit tomu, abychom museli se uchylovat k těmto krokům. Tyto země se bojí, že se dostanou pod tlak a že budou osamělé v této situaci, nebo by museli potom žádat MMF. A jak víme, to je nejhorší krok, k němuž může dojít. Takže v těchto obavách se snaží vytvořit ohromné rezervy. Ale když každý se vytvořit rezervy, tak eh, zjistíte, že nakonec bojujete s ostatními a snažíte se o nějaký přebytek, ale nedává smysl, aby každá země měla přebytek. A to vytváří tedy něco, co pochopitelně vede k neúnosné situaci. A my se musíme snažit tento problém řešit. My jsme začali na MMF v průběhu krize o něco takového usilovat. Vytvořili jsme něco, čemu říkáme FCL, Flexible Credit Line, flexibilní úvěrová linka. Už to využili tři velké země, Mexiko, které tuto linku obnovilo na dalších šest měsíců před několika dny, potom je tam Kolumbie a Polsko. Tyto země využily tento instrument. Rozhodně tato možnost, tento prostředek není nějaký samospásný, může, musíme ho modernizovat a zlepšovat. Ale otázka nárůstu rezerv je něco, co souvisí s problémem globální stability a každý se nad tím musí zamýšlet. Pochopitelně včetně představitelů parlamentu, jako jste vy. A nyní se podívám na otázku finančního sektoru. Jak přebudovat finanční sektor tak, aby lépe podporoval a podněcoval hospodářský růst a bez toho, aby tam vznikly e, nákladné záležitosti pro státy a daňové poplatníky. Na úrovni zemí jsou ty priority dobře známy. A Mário už o tom hovořil. Je to rozšíření regulačního okruhu, posílení dohledu. Dohled je ještě důležitější než regulace, protože můžete mít nejlepší regulaci na světě a pokud není ta regulace prosazována a pokud tam není dohled, tak to nepomůže. Potom posílení mechanismu pro řešení krizových situací, to je další prvek. To samozřejmě je potřeba udělat a pracuje se na tom. Navíc finanční instituce by měly mít lepší a kvalitnější kapitál, včetně řízení likvidity a včetně e, záloh a takových všech nárazníků. To je něco, o čem se hovořilo už před krizí. A k tomu ještě doplním, když hovoříme o finančním sektoru, tak většinou máme na mysli e, sektor bankovnictví. A někdy jsou to nebankovní instituce, ale instituce blízké bankám. A já zde chci říci, že máme velký finanční sektor a to je sektor pojišťovnictví, kde jsou podmínky poněkud jiné. Tam se investuje na dlouhou dobu a je tam dlouhodobější vztah mezi úsporami a investicemi. A ten, ta regulace je u pojišťovnictví poněkud jiná a je potřeba ty rozdíly těchto dvou sektorů vzít v potaz. Rozhodně bylo učiněno už mnoho, řada kroků se odehrává právě teď a já musím říct, že FSB musím v tomto pochválit, ale trvá to dlouho a veřejnost je netrpělivá. A Bazilej 2, ta pravidla, ta trvala 12 let, aby se ustavila. A my nemáme tolik času. Ve většině zemí veřejnost říká, no v pořádku, ale co děláte, jak na tom pracujete. A otázka nyní zní, co politici mají stále ještě ten stejný závazek dosáhnout rychlé reformy a když myslím politici, tak myslím státy, myslím zástupce vlád a parlamentů. Vy toho máte spoustu na práci, musíte toho hodně prosadit. Možná se to nepodaří tak rychle, jako veřejnost čeká, protože je to z technického hlediska obtížné ale nesmí to trvat déle, než je nutné protože potom bychom mohli dospět do situace, že by byla veřejnost velmi nespokojená. A nebudu se věnovat otázce bonusů pro manažery bank, ale i to je problém. Musíme zkrátka postupovat rychle. Problém samozřejmě spočívá v tom, že pokud nepůjdeme dostatečně rychle na globální úrovni, tak k čemu dojde? Země se začnou řešit své problémy na své národní úrovni a možná navrhnou jiné typy reform. Jaká jsou zde rizika? Nekoordinované postupy, kapi- neoprávněné kapitálové toky a regulační nevyrovnanost. A zde to je trend, který právě nyní zaznamenáváme. Další výzva je, jak řešit ty velké a složité finanční instituce. Mario už o tom hovořil a já to nechci dále protahovat, ale nedávné návrhy, které se týkají ustavení tě, toho úřadu pro eh, řešení eh, nedálých situací a eh, další instrument odkazu, to jsou podle mého velmi důležité věci. Rozhodně ale také potřebujeme řešit preventivní opatření, musíme to zvážit, jako je třeba uh, omezení velikosti a složitosti finančních institucí. To je jedna možnost. Problém spočívá v tom, že dosah těchto mechanismů není vždycky za národní hranice. A já se opět vracím k té samé otázce. Tento tento úřad, tuto úroveň nemají všechny eh, národní státy, takže dokud nebude globální dohoda, tak budeme mít systém, který v sobě bude mít mezery a bude to taková mozaika pouze národních přístupů a to je to, o čem hovořím. Můžete říci, že každý odvádí svoji práci a mělo by to být mnohostranější a méně národní, ale problém spočívá v tom, že se dostaví stejné riziko, které zaznamenáváme. A národní vlády budou realizovat svá řešení a z národního hlediska to budou řešení oprávněná. Nicméně to bude to nejhorší na světě, pokud se na to podíváte z toho globálního hlediska. Jak to vypadá v Evropě? Už bylo dosaženo dostatečného pokroku, byly navrženy útvary, jako je Rada pro systémová rizika a Evropský systém finančního dohledu. To jsou velmi slibné záležitosti, ale já chci, aby Rada a parlament dosáhli v této věci dohody co nejdříve. Musíme vzít v potaz také to, že i poté bude potřeba řešit otázku ošetření rizik krize a řešení krizových situací, zvláště v případě bank s nadnárodní působností. O tom už hovořil Mario. Potřebujeme tedy integrovaný rámec řešení krize a ošetření krize. Dostatečná ochrana opatření, což všechno musí být dostatečně propojeno. Je to rámec, kam by měl patřit tento úřad pro řešení problémů na evropské úrovni s určitým mandátem a s určitými prostředky, aby byl schopen řešit případy nadnárodních bank, které se potýkají s problémy. Můžete říci, že tato otázka nadnárodních bank je velmi složitá. Ano, z technického hlediska je složitá, ale je to proveditelné. A hlavní věc je, že je potřeba do toho zapojit silnou politickou vůli a nasazení pro to, abychom odolali národním tlakům a abychom to udělali důrazně a rozhodně na evropské úrovni. Ale co víc než na evropské úrovni, na globální úrovni. A ještě dvě poznámky na závěr. V prvé řadě MMF. Potřebujeme zlepšit dohled systémových rizik finančního sektoru, včetně těch, které se týkají kapitálových toků potřebujeme lepší, univerzálnější eh, systém a instrumenty, a já už jsem hovořil o Flexible Credit Line, krom toho potřebujeme lepší spolupráci s národními rezervami, jednak je to Asie, iniciativa Čangaj, nevím, proč by MMF nemohli spolupracovat s těmito regionálními iniciativami a pak zkušenost s evropskými zeměmi kterou jsme zaznamenali. My spolupracujeme s jednotlivými evropskými zeměmi na půdě komise, takže není problém, aby MMF spolupracoval s těmito národními úřady, ale je potřeba tyto akce koordinovat. To je tedy první závěr. A druhý závěr, opravdu poslední, je ten, že chci zopakovat to klíčové, co jsem říkal. Bez mezinárodní spolupráce není možné uspět. V prvé řadě je potřeba mezinárodní spolupráce institucí a ta si myslím funguje. To je jedna věc. A potom mezinárodní spolupráce zemí. V průběhu krize jsme zaznamenali bezprecedentní spolupráce a já si myslím, že až budou historici psát o tomto období za deset let a později, tak budou hlavně poukazovat na to, k jak bezprecedentní spolupráci došlo. Země se potýkaly se stejnými problémy ve stejném období, používaly stejné prostředky, stejné prostředky eh, li, eh, pro řízení likvidity. To je něco, co se nikdy předtím neodehrálo. A nyní, protože krize poněkud odeznívá, ačkoliv ještě nejsme z nejhoršího venku, tak nejle, nejdůležitější, co je potřeba vytvořit, je znovu vybudovat finanční sektor tak, aby odpovídal tomu hlavnímu zájmu a to je úplné odeznění krize. A já to vidím právě takto, tu roli národních parlamentů a poslanců Evropského parlamentu, jak se potýkat s touto výzvou vytvořit lepší mechanismus, ale na celosvětové úrovni a prosazovat jeho uplatňování na celosvětové úrovni. A to je zásadní výzva, která před váma není stojí. A já myslím, že je to ten pravý čas na toto poukázat a proto o tom hovořím právě dnes. Je důležité říci, že prioritou je nezapomínat, že neexistuje žádné národní domácí řešení, ani regionální řešení nepomůže, pokud jde o řešení globální krize. Zde potřebujeme celosvětové řešení globální krize. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní přistoupíme k poslední prezentaci dnes dopoledne, kterou přednese pan komisař Michel Barnier. Eh, ještě předtím bych vám ráda připomněla především poslancům parlamentů členských zemí, že pokud se chcete zapojit do diskuse a pokud eh, chcete klást otázky, tak eh, prosím už dávejte signál nyní. Pracovníci sekretariátu budou mezi vámi procházet a schromáždíme vaše jména, protože odsud z předsednického stolu je to prakticky nemožné, pokud člověk nemá dalekohled. Takže vám za to předem děkuji a nyní dovolte, abych přivítala pana komisaře Barniera a dala mu slovo. Prosím. Děkuji. Děkuji, drahá Sharon Bowles, vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci senátorky, senátoři. Jednak bych se rád omluvil za to, že jsem přišel něco později a e, budu muset také dříve odejít. Není to proto, že bych e, byl nezdvořilý, ale každou středu má komise e, svoji pravidelnou týdenní schůzi, tam je účast povinná. Já jsem požádal o svolení pana předsedu Barosa, abych mohl odejít na vaše setkání a jsem velice rád, že se ji mohu zúčastnit a mohu přispět do této diskuse, kterou jste se rozhodli uspořádat v Evropském parlamentu i za účasti zástupců parlamentů členských zemí. Já si myslím, že to je velice chytrý, užitečný postup a jde vlastně také o respektování ducha i litery Lisabonské smlouvy, protože máme eh, provádět legislativní tvorbu společně. Rád bych eh, poprosil Maria Draghiho, jehož vystoupení jsem možná neslyšel, a pana Dominika Strovská, na jehož vystoupení se šlem pouze část, části. Rád bych jej požádal o omluvu a rád bych jim eh, poděkoval z celého srdce za, za to, že přišli, protože stojí v čele důležitých celosvětových finančních eh, institucí, aktérů, vlastně jakýchsi inženýrů, inženýrů budoucí celosvětové regulace, které se právě pan Stroskán zmiňoval. Dovolte mi nejprve takovou předběžnou úvahu eh, k tomu, eh, v, jaké, v jakém čase se ocitáme. Vyšli jsme z krize nejhlubší od roku 29, eh, ta krize ještě úplně neodezněla, i když si můžeme představit vystoupení z krize a nový růst. Vystoupíme z té krize tak, jak jsme do ní vstoupili? Určitě ne. Určitě nemůžeme, eh, nemůž, nechceme, aby po krizi to vypadalo stejně jako pod ní, eh, pardon, před ní. Ani eh, druh růstu, ve který doufáme, nemá být stejný. Doufáme v odlišný, kvalitativně odlišný růst. Také se nyní v Radě ministrů a v parlamentu hovoří o návrhu EU 2020, kde se hovoří o chytřejším růstu, zelenějším, spravedlivějším. A chceme tedy nový typ růstu z krize, musíme vyvodit ponaučení, bezprostřední ponaučení, tak abychom zabránili do budoucna dalším krizím. A proto Evropská komise, již jménem zde dnes vystupuji, si přeje vložit do toho veškerou svoji energii, což je jim také úkolem, eh, vypracovat tedy návrh, a poté bude třeba, aby ti, kdo e, jsou nositeli politické odpovědnosti, tedy hlavy států a vlád, e, z nichž řada zasedá v G20, Evropská rada, ministři a poté Evropský parlament, jakožto spolulegislativní orgán, aby tedy dostali své odpovědnosti. Je tedy třeba vyvodit ponaučení z krize a nový růst, který chceme budovat. Tady bych rád učinil druhou poznámku, která se opět týká předpokladu pro nový růst, protože dámy a pánové, nemá smysl budovat projekty, jako je EU 2020, zabývat se tím, jak lépe využívat nástroje vnitřního trhu, je celá řada, které možné využívat lépe, Eh, usilovat o tvorbu nového růstu, pokud by nás čekala další finanční krize, eh, která by všechny naše snahy jejich výsledky smetla. A proto nutným eh, předpokladem, hovořil o tom také Dominik Strovskan, je třeba na celosvětové úrovni budovat nový řád, kde pohyby kapitálu a spekulace budou, budou nějak zakotveny v určitém rámci. někteří věřili v autoregulaci světového finančního systému a těm se potom brutálně připomněla realita. My máme cestovní mapu, cestovní mapu, kterou nastavila G20. A dále jsou zde také závěry e, zprávy Larozerové skupiny, k těm se ještě vrátím. Čili svým způsobem chceme Eh, nově regulovat systém. Musíme to provádět chytře na základě eh, rigorózních studií dopadu, což se týká Evropského parlamentu. Tedy jde o koordinovanou regulaci na eh, úrovni mezinárodní. To je právě ta výzva celosvětové regulace. Samozřejmě, že globální trhy potřebují globální regulaci. Je třeba zabránit nějaké regulační soutěži mm, desetileté třeba, kdyby nakonec na tom všichni prohráli. Také musíme zabránit nadměrné regulaci. E, k té cestovní mapě G20 já bych rád zmínil některé akce, e, která mi velmi leží na srdci. Je jich celkem pět, je to pět oblastí, jednak je to oblast dohledu, to je zásadní téma. Dobře víme, že dohled eh, nad finančními institucemi, to je ten uhelný kámen celé té architektury, protože jinak se nám nepovede skutečně zrealizovat reformu navrženou na základě zprávy pana Larosiera. Ty navrhované změny jsou zásadní. Jak obnovit důvěru ve finanční systémy, pokud by evropské normy byly interpretovány odlišně v Madridu a v Dublinu? Jak detekovat riziko, pokud na evropské úrovni nebudeme provádět dohled eh, makroekonomických eh, faktorů a expozice vůči riziku na finančních trzích? Jak eh, uspět, pokud sdílení informací jako jsme při regulaci mezinárodních hráčů, pokud nebude dostatečné sdělení informací mezi orgány dohledu. A dále, pokud vnitrostátní orgány dohledu nebudou koordinovat svoji eh, činnost, eh, své úvahy a své kroky mezi sebou a budou dospívat k odlišným stanoviskům, eh, tak to také nebude dobré. Máme ambiciozní projekt, který není revoluční, je to projekt realistický a předpokládá silnou politickou vůli Nastává tedy okamžik pravdy, jednak na úrovni hlav státu a vlád, na úrovni ministrů, které voláme k silné politické odpovědnosti a platí to také pro Evropský parlament. A navíc se to všechno ubírá rychle, dámy a pánové. Stroskotání by bylo závažné pro Evropu a byl by to velice zlý signál pro finanční stabilitu. Řekli jsme svým partnerům v členských zemích, pokud jde o oblast dohledu, na čemž také intenzivně pracuje Evropský parlament, ehm, Rada ministrů v prosinci jednomyslně eh, tady se odhodlala a měla by eh, nyní přistoupit eh, k činům, měla by učinit ústupky a zohlednit přenou hodnotu Evropského parlamentu. Já bych rád uvítal práci paní Bulárové, pana Garcia Markalo, pana Golta jako Skinnera, z nichž mnozí jsou dnes přítomni. Ti všichni se věnovali tomuto projektu. Musím říct, že přidaná hodnota vzešla z Evropského parlamentu je nesmírně důležitá. Čas tlačí, čas pěší. Pokud chceme zrealizovat závazky eh, hlav státu eh, a vlád do začátku listopadu 2011. Další oblast se týká bankovního kapitálu který je v jádru finančního systému. Potřebujeme více kapitálu, lepší kvality v bankovním systému, eh, zejména u rizikových eh, podniků či rizikových aktivit. Eh, tady opět G20 učinila závazek více kapitálu a méně rizika a větší jistota. Pokračují práce bazilického výboru, který odvádí dobrou práci. Jde o to, aby banky byly eh, bezpečnější a odolnější v krizích. Je to velice komplexní problematika. Eh, půjde o to eh, nalézt dobrou vyváženost v nových normách. Já jsem nedávno říkal v Londýně, potřebujeme jaksi dvojí vyváženost, jednak v čase, tedy na jakou dobu nastavit reformy a také mm, jak na se vzájemně navazují ta opatření. Já samozřejmě ehm, to nehledám sám, tuto dvojí vyváženost, doufám, že to povede. Také provádíme samozřejmě studie dopadu pro evropské banky, je to také předmětem konzultace. Třetí oblast všechny tyto oblasti jsou navzájem propojené mimochodem. Třetí oblast je odpovědnost finančních institucí. Došlo k selháním, došlo k vážným selháním mechanismu regulace a dohledu a v interních mechanismech detekování rizika v podnicích, zejména ty ve finančních ústavech, tam také se objevily velké mezery, či dokonce velká selhání. Proto pracujeme na otázce podnikové zprávy a řízení pro podniky ve finančním sektoru, instituce ve finančním sektoru, ale i nad rámec samotného finančního sektoru. Potřebujeme eh, řidicí pracovníky, eh, nevýkonné eh, ředitele, kteří budou kompetentní, budou tam přítomní, budou sledovat, kteří budou mít tu expertizu a ty prostředky a čas také pro to, aby naplnili své poslání. Hovořím o Eh, správcích či řídicích pracovnicích, eh, ale samozřejmě mají i o řídící pracovnice a administrátorky. Potřebujeme více žen i na řídicích postech. Potřebujeme lepší řízení rizika. Eh, vícero velkých finančních ústavů zmizelo, protože zanedbali základní prvky kontroly a řízení rizika. A konečně potřebujeme také větší odpovědnost akcionářů pokud je o odměňování, proměnlivé odměňování, ty známé bonusy, tady to chci říct také jasně, finanční odměny už nesmějí představovat pobídku k nadměrnému riskování, tak jako tomu všeobecně bylo v uplynulých letech. Budeme striktně aplikovat principy G20, tedy více transparentnosti, lepší kontrola, rozlišení. A já bych byl velice rád, paní předsedkyně, kde by parlament eh, mohl rychle přijmout třetí revizi eh, bankovní směrnice. A rád bych také eh, poblahopřál paní Matkarty k její zprávě, k její práci. My jsme to velice pozorně sledovali. Ovšem chci se dotknout nejenom finančního sektoru, ale širší, širšího sektoru, pokud je obměňování řídících pracovníků. Ehm, samozřejmě vnímáme potřebu odměňovat eh, řídící pracovníky za jejich výkon a naopak je sankcionovat v případě neúspěchu. Čtvrtou oblastí, o které se eh, v poslední době hodně hovoří, je návrh směrnice, který byl představen prakticky již před rokem Evropskou komisí která stále pracuje na regulaci hedge funds a um, sektoru private equity. Myslím, že dnes budete projednávat zprávu pana Jean-Paula Gozese. Tady, dámy a pánové, hovoříme o sektoru, který nebyl svá prost odpovědnosti v té krizi, která nyní končí. A dnes stojí v jádru cirka poloviny, ne více jak poloviny transakcí na finančních trzích. Jde o private equity a e, zajišťovací fondy, hedge fondy. Tedy vidíme, jaký je objem toho systémového rizika spojeného s, tím, s tímto sektorem. Proto jsme navrhli již cirka před rokem e, návrh regulace a dohledu pro tento sektor v souhlase se závazky a s cestovní mapou G20. Jde nám o tři cíle. Posílit dohled nad systémovým rizikem, dále zlepšit ochranu investorů a vytvořit eh, vnitřní trh pro správce eh, alternativních fondů. Eh, to není nic snadného a mimochodem také Rada ministrů za španělského předsednictví se včera rozhodla dát se na to více času a já bych tady vyjádřil přání, aby tento čas navíc byl dobře využit, tak abychom dospěli ke kvalitní dohodě při zohlednění výchozího návrhu komise a při zohlednění práce Evropského parlamentu, tak abychom dospěli k dohledu a k regulaci, které budou chytré a efektivní. Ale opět zde nastává okamžik pravdy jaké odhodlání ministrů financí, hlav státu a vlád eh, do celé té architektury vložit i tuto cihlu, do, zrealizovat závazky G20. A dál bych ještě změnil jednu další zásadní oblast, u které eh, činím návrh formou strukturálního balíčku reform, eh, respektive budu to prezentovat v červnu. Komise na tom pracuje, Jde o problematiku derivátu. Já jsem se sešel s panem eh, Ganslerem tento týden, eh, předsedou CFTC v USA, eh, který také pokračuje v, v pracech na oblasti kontroly nad tímto sektorem. Jde cirka o 600 miliard dolarů ročně, to je objem obchodu s těmito, produkty. Z toho 80 nepodléhá jakýmkoliv kontrolám, jakékoliv transparentnosti, jakékoliv standardizaci či registraci. 80 je třeba zvrátit tento poměr tak, aby byl opačný. A takové je společné odhodlání, které jsem vyjádřil společně se, se zástupcem amerického orgánu dohledu. Komise tedy předloží tento návrh zástupcům vlád a Evropskému parlamentu v červnu nebo od června dále. Potom o něco později, po té, co si vyslechnu všechny strany, eh, Tady později představím také návrh týkající se krátkých prodejů, eh, short selling, poté, co si vyslechnu stanovisko všech zúčastněných stran. Takže tolik oblasti, kterým se komise věnuje a bude věnovat, jak je její povinností. Ovšem nemůže uspět sama bude potřebovat, eh, jak jsem již řekl, odhodlání hlav státu a vlád eh, na základě angažmá G20, eh, ministru financí. Budeme potřebovat také odhodlání Evropského parlamentu a samozřejmě i podporu parlamentů členských zemí. Rád bych uzavřel tím, že podpořím apel po celosvětovém postupu, jak o tom hovořil pan předseda MMF, globální trhy potřebují globální regulaci, ale v rámci této globální regulace Evropská unie, která zavedla eh, ekonomickou a finanční zprávu, eh, i když se tato oblast ještě zádá zlepšení, Evropa tedy v tom musí zaujmout své místo, aniž by měla strach eh, strach z toho jít příkladem. Takové je tedy naše rozpoložení. Um, hovořím samozřejmě jako politik, protože každý komisař a komisařka zůstává politikem. Pokud jde o dopady krize a cena pro e, státní rozpočty, pro daňové poplatníky a dopad na hospodářství, tak já si myslím, že e, to všechno svědčí o tom, že si nemůžeme dovolit přistoupit do budoucna na, na podobné riziko, i když samozřejmě je možné, že se krize opět objeví. Eh, samozřejmě se budeme začátkem příštího roku věnovat také předcházení krize, eh, ale máme tedy odpovědnost vůči občanům, vůči daňovým poplatníkům vyvodit ponaučení eh, z této krize a učinit to rychle. Pokud bychom to neudělali, tak nejenom rozpočtové a hospodářské dopady budou ničivé, ale také politické dopady budou ničivé. V Evropě vidíme známky návratu Eh, k národnímu pojetí, k protekcionismu, někdy i k nacionalismu a populismu. První obětí další špatně uřízené krize by bylo samozřejmě byl samozřejmě vnitřní trh, což je věc, kterou já mám na odpovědnost. Takže doufám, že nalezneme politické odhodlání, abychom zrealizovali eh, svoji cestovní mapu a eh, dospěli k inteligentní regulaci a k efektivnímu eh, dohledu, což by mělo být to ponaučení z krize, ze které právě vystupujeme. Děkuji za pozornost. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. A nyní pokročíme dál. A čeká nás série různých vystoupení a dotazů a já bych poprosila všechny, aby se snažili vystupovat maximálně stručně, protože pokud otázka bude trvat příliš dlouho, tak nám nezbyde tolik času na odpověď. Já na, nejprve naschromáždím několik vystoupení a několik dotazů zástupců národních parlamentů a zástupců Evropského parlamentu a pak teprve dáme slovo panelistům. Já se omlouvám, že to nemůžeme realizovat jako otázka-odpověď, protože to bychom to nezvládli. V prvé řadě zde mám pana Ralfa Bringhause, Německo. To je tedy první dotaz, který zazní. Děkuji, paní předsedající. Já chci především poděkovat za velmi kvalitní přednášky, které byly velmi užitečné a myslím si, mm, že nám dali mm, přehled. Já mám tři otázky. Jednak na pana eh, Barniera. Vidíme eh, všichni, jak velký význam má risk board. Eh, jak se nám ale podaří, abychom opravdu eh, jejich poznatky převedli na národní úroveň, na úroveň národního dohledu a národních finančních institucí? Druhá otázka na pana Strauskána. Vy jste velmi zajímavě vylíčil to napětí mezi přáním rychlého řešení a nutnosti, nutností mezinárodního řešení. Myslím, že jsme všichni velcí optimisté. Eh, pan Barnier to určitě vidí stejně, v tom, mm, že doufáme, že se nám podaří zorganizovat dobré evropské řešení, ale když se nedohodneme se spojenými státy, tak nám to nebude nic platné, protože nakonec budeme mít eh, arbitráže a velká finanční místa, velká finanční centra v Evropě, Londýn, Paříž eh, i německá finanční centra budou poškozena. Čili jak si myslíte, myslíte si, že se nám podaří dohodnout se se spojenými státy? státy. Já si vůbec neodvažuji ptát se, jestli se nám podaří eh, vyřešit také vztah s Rusy a s Aziaty. A třetí otázka. Pane Strauskáne, jestli jsem vám dobře rozuměl, tak jste naznačoval, že role Mezinárodního měnového fondu eh, vidíte také v monitorování rizik. Eh, chcete tím říci, že tenhle ten systém sledování rizik se také bude internacionalizovat? Děkuji. Možná bude potřeba zopakovat první část. První část otázky zněla, že všichni chápeme velký význam eh, risk boardu a mě zajímá, eh, eh, jak dosáhneme toho, aby poznatky toho, čemu říkáme risk board, byly převedeny nebo se staly praxí jednak v oblasti národních dozorů, dohledu a jednak také v oblasti národních finančních institucí. Uh, Děkuji a Lisa Ferrero je další na seznamu, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já zde vystupuji za zpravodaje Evropského parlamentu k tématu řízení krize. Mám pocit, že vaše prezentace byla velmi zajímavá a dovolte mi zeptat se na následující čtyři otázky. Tady. První otázka zní. Ptám se pana Strauskána a pana Draghiho. Ptám se na ustavení Evropského úřadu pro řešení potíží v oblasti bankovnictví. Resolution Authority, kde by to měly financovat podniky, jak by to fungovalo? A nebo by to nakonec stejně zaplatil daňový poplatník? Jak by fungovalo to financování? Nebyl, ne, nebylo by to systém záchrany všech bank, ale spíše by to byl takový scénář, který se podobá eutanázii. Jak vidíte, uh, Interakce mezi fondem a příslušným orgánem řízení potíží v oblasti bankovnictví. A za druhé se chci zeptat, v rozumné době se zdá, že se nepodaří zharmonizovat právní rámec a úpravy řízení v jednotlivých státech. A pokud bude existovat nějaké preventivní opatření a pokud bude existovat nějaké nastavení, nastartování těchto opatření, tak může dojít k tomu, že v jednotlivých členských státech se budou bouřet akcionáři těchto bank a to může ve finále vést eh, k nastartování krize. Jak bychom to řešili? Různé právní řády mají různá ustanovení. Za třetí se chci zeptat na koordinaci mezi Spojenými státy a Evropskou unii. Já mám radost z toho, že dochází k určitému zbližování postupu, ale stále ještě na obou stranách Atlantiku panuje jiný regulační rámec a řada lidí tvrdí, že to vede k nevyrovnanosti a ke ztrátě na konkurenceschopnosti kvůli tomu, že ty tlaky na banky jsou různé. Jaká očekávání tedy můžeme mít v této oblasti? Za čtvrté, směný kurz zvláště euro vůči dolaru. Co si myslíte, že se odhraje v této oblasti? Děkuji. Děkuji a dále Günther Stumbul, Rakousko. Prosím, máte slovo. Paní předsedající, dámy a pánové, já chci především také poděkovat za všechny tři referáty, které byly vynikající a které opravdu ukázaly, že jsme na správné cestě. Já jsem rád, že tady zazněla zmínka o Bazileji 3 a i o obavách s tím spojených. Měli bychom e, se rozhodnout, co vlastně od bank chceme, protože chceme na jedné straně, aby poskytovali více úvěrů, současně chceme, aby vytvořili větší vlastní kapitál za účelem prevence krizí a pod, za třetí chceme zatížit banky e, speciálními daněmi. E, ta obava pana Strauskána, že e, čím pomalejší bude globální pokrok, e, o to menší bude hrozit, že bude nekoordinovaný. E, pokud už bychom zavedli daň z finančních transakcí, tak se ptám, jak vidíte, pánové, tento vývoj v tom smyslu, že jednotlivé země, i moje země, bohužel, chtějí zavádět speciální daně pro banky, e, protože vlastně na globální rovině v této otázce zatím není jiné řešení. Udo Bulman je další a pak už dám slovo panelu. Děkuji, já vidím, e, že pánové přede mnou mluvili německy, tak také zůstanu u své mateřštiny. E, já mám jednu otázku Eh, která vyjádří moji obavu a vlastně mm, něco, o čem už mluvil jiný kolega z Německa. Eh, my se e, nacházíme e, vlastně jaksi obklopeni ambiciózními legislativními e, záměry, nejen v Evropě, ale i v USA. Já mám stejné obavy jako pan komisař Barnier, když popisoval rozsah krize. Pro mě je otázka, jestli tato krize vůbec připustí to, abychom v hospodářské politice politicky rozhodovali, anebo jestli budeme rovnou kapitulovat. To je otázka eh, víry v demokratickou vládu. Já jim budu věřit, jí budu věřit i nadále, ale musíme hledat odpovědi v Evropě i v USA na nejrůznější otázky mm, kolegové eh, poslanci eh, v v eh, USA řeší otázky hedge fondů a derivátů, otázky osvědčených praxí na finančním trhu, protože eh, samozřejmě i oni se snaží konkurovat Evropské unii. A když my se podíváme naopak, eh, my nechceme také zůstat konkurence neschopní vůči USA, tím pádem tady vzniká určitá asymetrie, tlak, eh, eh, že se musíme, eh, který nás vede k tomu, že se dostaneme do spirály vedoucí směrem nahoru. Já se vás ptám jako klíčových hráčů v mezinárodních institucích, a jako znalce různých scénářů, co společně můžeme podniknout, abychom Eh, demokratické režimy eh, v Evropě i v eh, USA lépe sladily tak, aby demokracie a demokratické řízení trhu měly vůbec šanci obstát. Um, chcete se vyjádřit, pane Draghi, jako první? Prosím. Děkuji. Já se prv, v prvé řadě vyjádřím k té první otázce. Já myslím, že bychom to mohli zasadit do jiného rámce. Jak vypadá předvídatelná účinnost zásahu této rady pro systémová rizika? No předvídá se, že tato rada bude vystavovat doporučení. A předpokládá se, že některá tato doporučení se budou rovněž zveřejňovat. a má se za to, že toto bude fórum, kde bude docházet k dohledu a tlaku ze strany kolegů na stejné úrovni. A dovolte mi říci, proč si myslím, že to nakonec bude úspěch. Asi to bude chvilku trvat, ale nakonec to bude fungovat efektivně. Já budu hovořit ze zkušenosti z FSB. Ta ustavuje pravidla a vytváří jistý systém dohledu a tlaku. Ale dohled jako takový a kontrola jako taková, ta je na MMF a na národních orgánech. A proč do určité míry někteří říkají, ne já, že FSB je úspěch. Je to kvůli složení. Ta evropská rada bude mít podobné složení jako FSB. Budou to ti, kteří budou diskutovat o jednotlivých pravidlech a většina z nich také bude tato pravidla uvádět do praxe. Takže je to toto stotožení dvou různých rolí. Je to jeden člověk, který ponese dvě role a proto tento orgán bude mít velikou sílu a my to chceme tímto způsobem pojmout, pokud jde o tuto radu. Já si v této věci dost věřím. Myslím si, že tato rada bude mít velkou účinnost a bude představovat víc než jen to, co bude na papíře. Pokud jde o koordinaci se Spojenými státy, zde Existuje jedna konkrétní záležitost a jedna obecná záležitost, kterou musím zdůraznit. Myslím si, že bychom neměli zdůrazňovat a příliš přehánět poukazování na nedostatečnou koordinaci. A to ze dvou důvodů. Některé návrhy, které vyplynuly z debaty se Spojenými státy za poslední několik měsíců, podstatě zapadaly do diskuze na úrovni FSB. A my zde nemáme žádný kouzelný proutek, který by vyřešil úplně všechny problémy v jakékoliv zemi, který by mohl pojmout úplně všechny problémy. A přesně to jsem tím myslel. Existují určité úpravy, jako třeba ty ve Spojených státech, kdy je možné se domnívat, že se to dá řešit s oddělením mezi transakcemi bankovními a transakcemi obchodními. Jiné státy se domnívají, že systém řešení je nastavení různých kapitálových požadavků pro účetnictví kde by to pro obchodní transakce bylo nastaveno výš a to se navrhuje v rámci bazilických pravidel 2 a v současné době se provádí testování na trzích. Takže vidíte, že ty dva směry nejsou až tak vzdáleny těm cílům. Mohou fungovat jinak kvůli těm nástrojům. Uvidíme, jakým způsobem se to promítne do samotných zákonů ve Spojených státech. To se zatím nestalo, ale je to oblast, kde bychom neměli očekávat, že budou všude nastaveny stejné předpisy. Existuje ale oblast, kde ta pravidla musí být úplně stejná všude a to je kapitálová regulace a regulace likvidity to je maximální harmonizace, oblast maximální harmonizace, tak tomu říkám. A pak je ještě další oblast, ke které se vyjádřím v souvislosti s vaší poslední otázkou, pane Bulmane. Zde potřebujeme také maximální pro proto, abychom dosáhli účinnosti a to je obchodování s přepážkovými deriváty. Zde potřebujeme úplně harmonizovanou platformu pro obchodování na celém světě, jinak totiž do, bude docházet k regulačním nevyrovnanostem a ty budou panovat neustále a nepřetržitě. A Jinak totiž, pokud tohle nepodnikneme, naše kroky nebudou k ničemu. A nyní se vyjádřím k otázce druhého řečníka. Ten úřad, Evropský úřad pro řešení problémů, European Resolution Authority, je úplně jasné, že ať už budou ty mechanismy řešení jakékoliv, tak je potřeba, aby bylo zajištěno financování bank v průběhu řešení těch potíží. Tam dojde k tomu, že protěžky najednou zmizí, nikdo nechce platit a tak dále. V Evropě příklady, kdy takovéto fondy, ano, menší velikosti, byly tradičně financovány bankovním odvětvím. Takže není důvod, proč by to nefinancovalo samotné odvětví. Musíme ale pamatovat na jednu věc. Za poslední roku a půl jsme chtěli zdánit banky, chtěli jsme zvýšit eh, kapitálové poplatky, všechno možné, ale musíme myslet na to, že je to pořád stejná rezerva prostředků a bude čas, kdy bude potřeba zvážit všechny dopady změn regulace dohromady souvstažně a zjistit, co je realizovatelné a co už ne. Jinými slovy, já nějak nenamítám tyto možnosti. Já si myslím, že je to dobrý nápad, protože tam existuje určitá motivace, proč postupovat zrovna tímto způsobem, ale musíme mít na paměti kompatibilitu jednotlivých rozpočtů pro celý bankovní systém. A je složité harmonizovat právní předpisy v jednotlivých státech, kdyby všechny státy Unie měli ale úplně jiné konkurzní právo, tak by to bylo složité, ale asi není úplně na místě tvrdit, že tomu je jinak. Co je potřeba však harmonizovat? Možná jsem trochu optimista, ale myslím si, že mám pravdu. Co je potřeba určitě harmonizovat v této oblasti, není úplně celé konkurzní právo které už funguje 200-300 let. To je velmi složité. Ale je to určitý výsek tohoto práva, které by mělo velký vliv na potíže bank. Bylo by to určitě, určité vymezení zajištění bank. A to je omezený segment, který je alespoň dobře nadefinovaný a má své mantinely a myslím si, že tímto způsobem by to šlo řešit. A pokud bychom něco takového nepodnikli a nepodnikli bychom to rychle a zde se dostáváme k tomu, co říkal Dominik Strauss-Kahn, tak by tlak na zjednodušení struktur v jednotlivých státech, to znamená tlak na vytváření těch menších subjektů a rozmělněnějších subjektů by byl mnohem vyšší. A já si myslím, že dohled a vlády nechtějí znovu zaznamenat to, že existují instituce, jejich špát nelze nějakým způsobem řešit. Rychle je dobře. Já myslím, že už jsem tady hovořil o všech otázkách a ještě ta věc Spojené státy versus Evropská unie. K tomu se ještě vyjádřím. Já myslím, že v Evropské unii bude potřeba uskutečnit regulační změny. A v prvé řadě pro nás samotné je potřeba toto učinit. Nech chceme, aby naše banky měly lepší kapitál, kvalitnější kapitál, lepší řízení rizika, lepší kompenzační systémy, které odpovídají eh, motivaci pro eh, riziko a tak dále. Nechceme, aby ale naše banky byly v nevýhodném postavení, co se týče konkurenceschopnosti. A myslím si, že Spojené státy nastartovaly tuto reformu a v tuto chvíli ve Spojených státech probíhá okamžik legislativního zapojení těchto mechanismů a bylo to americké ministerstvo financí, které kongresu představilo tyto návrhy. Uvidíme, jak to bude fungovat, jak to příští rok proběhne. Máme zde určitý proces, který je navázán jeden na druhý, ale v prvé řadě je to důležité pro nás samotné, abychom provedli reformu celého systému. Já už tedy své vystoupení ukončím. Určitě uh, zde budou další možnosti vystoupit. Nyní má slovo pan Strauss-Kahn, prosím. Entschuldigung, was ich werde in Englisch antworten. Omlouvám se, odpovím anglicky. Jenom eh, jedna věc k tomu, co Mario říkal o vztahu EU a USA. Jedna věc je kvalita, to je lepší kapitál, více kapitálu, lepší kvality a tak dále. To je všechno v pořádku. Ovšem, co musíme vzít v úvahu, jsou dvě věci. Jednak otázka institucí, které jsou příliš velké na to, abychom je nechali padly a systém, jak systémového vlivu. Není to jenom pouze otázka velikosti, ale také diverzifikace jejich rizik. To znamená, i dostosti dosti malá ne příliš malá, ale relativně malá instituce, která nemá vůbec diverzifikaci rizika, může být větším rizikem pro systém než velká instituce s diverzifikovaným rizikem. Takže ona ta věc je vždycky trochu, eh, ta záležitost je vždycky trochu složitější, než říkáme. Druhá věc, eh, které se dotklo mnoho z vás, no neměli bychom se nic nalhávat. Struktura odvětví v Evropě a v USA po, potom eh, nově se rozvíjící trhy, Japonsko, ta struktura není stejná. Takže stejná pravidla nebudou mít stejné dopady na různých trzích a nebudou mít stejný účinek a dopad na eh, konkurence, hospodářskou soutěž. Takže nastavení globálního řešení, pro které já horuji, to neznamená, že budou všude platit stejná pravidla, protože jinak by někteří byli znevýhodněni oproti ostatním. A hovoříme o množství kapitálu, které je eh, potřeba, to je taková ta typická otázka, mm, proto také o tom dnes diskutují ehm, Evropané a Američané. To je jeden z příkladů. Eh, dále mm, měnový fond už dnes je zásadním orgánem dohledu. Ne, že se jim chce stát. Naším hlavním úkolem je výkon dohledu. A proto asi správně eh, se říká, že bylo založeno FSB, tak aby se sešli eh, regulátoři, aby eh, nastavili novou regulaci, kterou potřebujeme. Vy potom to musíte eh, uvést v praxi, no a my potom nastoupíme v okamžiku, kde je třeba vykonávat dohled, zda je to správně prováděno a abychom zjistili, zda třeba nevznikají další rizika navzdory těm novým pravidlům. Čili v zásadě my jsme instituce, která se věnuje dohledu plus financování a podobně, ale za normálních časů, normálních dob je naším úkolem dohled. A kdybych se pustil ještě dále do vašeho dotazu, je pravda, že do posud eh, MMF dozor eh, vykládal především jako, makroekonom, jako makrodozor, nikoli makroekonomický dozor. A MMF je pravděpodobně jediná instituce, která může působit na makrostraně, na straně reálné ekonomiky, ale zároveň na straně eh, financí. A eh, mandát nikoli psaný, ale výklad mandátu měnového fondu se musí vyvíjet tak, abychom více pokrývali i ten eh, makrofinanční dozor a dohled. Pokud je otázku paní Ferreiry, o případném Evropském eh, fondu pro řešení krize v bankovním sektoru. Já si myslím, že tuto myšlenku je třeba rozpracovat. Protože eh, představme si, že třeba za pět let, nebo já nevím, možná za dva roky, za deset let, ale za nějaký čas v budoucnosti nějaká podobná krize, ne úplně stejná, ale podobná krize, kterou jsme právě prošli, se může vrátit. Nikdo neví, to se může stát. A bylo by, myslím, přece jenom trochu optimistické domnívat se, že budeme tak dobří, že do budoucna se vyhneme veškerým krizím. Můj dojem je takový, že by bylo nesmírně obtížné pro parlamenty členských zemí, aby znovu přistoupili na záchranu bank. běžní občané by na to nepřistoupili, řekli by, už jsme to udělali jednou, řeklo se nám, že je tak obrovská krize, že je potřeba to Eh, zafinancovat z daní. Přistoupili jsme na to, ale po druhé už ne, zvlášť když se podíváme na chování části finančního sektoru v dnešní době. Čili možnost krize do budoucna stále hrozí a pokud se domníváme, že by bylo obtížné to řešit eh, z daňových prostředků, tak potřebujeme vytvořit něco takového, co by nám dalo dostatek zdrojů pro řešení toho problému a regulace je užitečná, protože omezuje riziko, ovšem určité riziko stále přetrvává a proto je potřeba mít někde vyčleněné zdroje, které bude třeba schromáždit tou či onou cestou z příspěvku samotného finančního sektoru. G20 požádala MMF, aby do dubna vypracoval zprávu o různých scénářích, jak eh, jak to zařídit, včetně eh, daně z finančních transakcí. Zabýváme se tedy všemi možnostmi Řada lidí o tom hovoří, ovšem nemají na mysli stejné cíle. Pokud chcete nějakou dávku na financování rozvoje, z etického hlediska já proti tomu nic nemám, ale je to něco jiného než daň, která má zajistit zdroje na pomoc finančnímu sektoru v případě krize a není možné oba tyto cíle řešit ze stejných prostředků. Čili ta otázka zní, co přesně chceme. Buď to řekneme, že to bude větší dávka, větší daň, část se z toho použije na tento cíl a část na druhý. Ovšem ty peníze můžeme vynaložit jenom jednou. Čili toto je diskuse, která se bude muset vést v nadcházejících měsících. My tu zprávu budeme mít připravenou na duben a provedeme analýzu výhod, nevýhod u různých scénářů a učiníme určitá, určité návrhy. Pokud jde o dolar, euro, yuan a tak dále, je obtížné eh, dělat prognózy. To je ta známá věta, že prognózy jsou obtížné, zvlášť když se bavíme o budoucnosti. Jediná věc, kterou mohu říci, a to už jsem uvedl, že některé měny jsou evidentně podhodnoceny, zejména v Asii, zejména renminbi, to je tady anglický termín pro tu měnu. Myslím si, že vývoj bude pomalý a musíme pamatovat na to, že samozřejmě pokud řeknu, že jedna měna je podhodnocená, pokud by byla lépe ohodnocená, tak bychom tím asi vyřešili část problému. Ale bylo by milné se domnívat, že všechny problémy se vyřeší jenom tím, že budeme nějak manipulovat s eh, měnovými kurzy. Neměli bychom se schovávat za takový návrh a vyhýbat se tím těm skutečným úkolům, které musíme eh, odvést, to znamená konkurenceschopnost, lepší efektivita na trhu práce, eh, výzkum a tak dále. Eh, měno, měna to je jedna věc, samozřejmě, ale tím to celé nekončí. A poslední věc, pan Bulman o tom hovořil, Já si myslím, že k vaší otázce je možné přistupovat dvěma způsoby. Správně říkáte, tak uděláme něco nebo ne. A na druhé straně, jak už jsem řekl, jsme není na konci e, období, které bylo mimořádné, protože nikdy jsme toho tolik nevykonali společně. Čili příklad z této krize vlastně je příkladem nejmasivnější e, politické vedené koncepční tvorby za celá desetiletí to, že e, Mezinárodní měnový fond stal u zrodu e, požadavku nebo žádosti o pobítky, stimuly, e, to bylo vnímáno jako trošku zvláštní, protože MMF najednou jakoby žádala o více zásahů ze strany státu. To je jiná část celého toho příběhu, ale k čemu skutečně došlo, byl největší státní zásah do chodu ekonomiky, k jakému kdy došlo že na jednu stranu je vaše otázka správná, podíváme se na finanční sektor, uděláme s tím něco nebo ne. Já sám eh, jsem konec konců položil tuto otázku ve svém úvodním vystoupení, ale na druhou stranu eh, nebuďme příliš pesimističtí. Zatím eh, neexistuje žádná globální zpráva, G20 to není a neměla by ani být, ale nikdy zatím nedošlo k tomu, před krizí, aby jednotliví lídři eh, takto eh, koordinovaně učinili rozhodnutí ohledně vynakládání eh, prostředků z veřejných rozpočtů, tak abychom zabránili pádu ekonomiky. Čili já si myslím, že je důvod k optimismu. Těch posledních roka půl, dva roky nás ponaučili, že trhy jsou v zásadě v pořádku, samozřejmě třeba je více regulovat, ale když je potřeba, tak veřejné orgány a státy jsou schopny problémy řešit. A to si myslím, že je dosti optimistický závěr z toho nedávného období. Děkuji mnohokrát. Myslím, že eh, ještě máme čas na pár otázek, pak máme asi 10 eh, eh, minut pro každého panelistu na odpovědi, tak eh, nechci vás kritizovat, ale buďte trošku úsporní ve svých dotazech. Není pan, uh, pan Radbazar z Itálie. Poprosím vás, abyste nehovořil příliš dlouho. Thank you, Mrs. Pre- Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád poděkoval panu Dragimu a panu Strauskanovi nejen za vystoupení dnes dopoledne, která byla velmi zajímavá a nabízela řadu zajímavých postřehů, ale jsem moc rád, že zůstali ještě po ukončení vystoupení, na rozdíl od některých včera. Já... Já mám jenom dvě jednoduché otázky. První otázka eh, se týká mezinárodních financí a druhá otázka se týká role Evropy. Eh, tyto snahy vytvořit, eh, navrhnout novou, nový systém ehm, evrop, ehm, evropských financí eh, nebo mezinárodních financí jsou samozřejmě eh, chválihodné, ale já jsem si všiml, že ještě není jasné, kdo tady vlastně je tím konstruktérem nebo tím stavitelem a kdo potom bude majitelem té budovy, toho finančního systému. Čili krize eh, vlastně má tři eh, kořeny. Prvním kořenem eh, je reálná nerovnováha ve světě eh, světových financí. Eh, na jedné straně vysoká spotřeba, na druhé straně vysoké úspory. Druhým kořenem je to, že finanční trhy nejsou dostatečně regulované. A třetí kořen je ten nejdůležitější a to je chybění nebo jaksi absence zprávy a řízení. Snahy o mezinárodní finanční systém, o uspořádání mezinárodního finančního systému, eh, jsou ohroženy rizikem eh, takovým, že se ani příští finanční krize ne, eh, krizi nepodaří zvládnout, že nevytvoříme potřebnou rovnováhu a mezinárodní systém správy a řízení. My jsme vytvořili vlastně určité, určité strašidlo Frankensteina, který Eh, nestělesňuje vlastně stroskotání, eh, úpadek trhu, ale úpadek státu. Eh, je to strašidlo globalizace, volného obchodu se službami a zbožím, volného pohybu obrovských množství za pevné ceny, protože ceny budou stanoveny politikou v Pekingu politikou e, nebo vztahem čínské a americké měny. Tedy toto strašidlo e, musíme dostat pod kontrolu. A aby se nám nevymklo z rukou. A to si myslím, že je ten nejdůležitější kořen eh, krize. Celosvětová nerovnováha a to, že jsme připustili, aby Čína a ostatní azijské státy eh, se zapojili do volného obchodu se zbožím a službami, zatímco na druhé straně mají možnost eh, si určovat ceny u svého kulatého stolu. Tedy i sem, eh, i toto musí být zohledněno při vytváření nového systému zprávy a řízení, ať už se nám to líbí nebo ne. Pokud toto, mm, tohoto nedosáhneme, tak se nám prostě nemůže podařit ani pochopit, eh, jak, eh, jaké to bude mít dopady. Ehm, kdo bude mít v rukou jaké kompetence a když to porovnáváme se stavbou, tak eh, kdo bude eh, vyhodnocovat, jestli se podařilo tu stavbu postavit správně a kdo je eh, potom, kdo se do ní nastěhuje. Role Evropy. Evropa může hrát důležitou roli, ale v současné době je Evropa spíše slabá je to problém eh, evropské stavby eh, a dneska to tady zaznělo několikrát. Evropská vláda, tedy komise eh, a národní vlády nebo Evropská komise eh, nemá eh, velký zájem na eh, komunikaci s národními parlamenty. To je problém, který jehož řešení by nás mělo vést k tomu, že vytvoříme nejen Evropský úzar, promiňte, Evropský úřad pro dohled, ale vlastně něco jako Spojené státy evropské. Já si myslím, že tohle je jediná možná cesta. Italský senát a můj výbor pro finance provádí teď studii o Evropském úřadu pro dozor a dohled. Tato studie e, bude potom předložena vládě a parlamentu a myslíme si, že e, by to v této souvislosti mohlo být zajímavé pro nás všechny. E, závěrečné slyšení proběhne za účasti komisaře Barniera. Tato studie, z této studie vyplývá, že jedna věc je velmi důležitá. Italský senát si myslí, že eh, právě nad touto věcí bychom se měli více zamyslet. Je to eh, konkrétně riziko toho, že eh, budeme mít evropské úřady, orgány, které budou sami sebe jmenovat, sami sobě budou předkládat zprávy, ale na druhé straně budeme mít politiku, která vlastně nebude tím definitivním měřítkem pro eh, nezávislá nezávislé orgány, bude jenom někým, kdo se jaksi vměšuje do práce nezávislých orgánů. Tedy je to riziko, kterého jsme si všimli my v našem Senátu. Podle mého názoru toto riziko reálně existuje. Uh, Eh, které sice se nám daří oslabit, ale ještě jsme ho neodstranili. Potřebujeme nezávislé orgány, zrovna tak, eh, jak to říkal pan guvernér eh, Draghi, které budou provádět nezávislý dohled a jejichž úkolem bude provádět také včasné varování, ale současně uvalovat sankce. A tyto nezávislé orgány musí parlamentům a vládám, e, nebo Evropskému parlamentu a Evropské vládě e, skládat účty. To, e, to je přeci demokratický princip. A poslední věc, kterou chci říci, paní předsedkyně, načasování restrukturalizace evropského i mezinárodního systému financí potřebuje dostatek času, abychom našli konsensus um, a abychom se mohli koordinovat. A myslím si, že lhůty uh, jsou mnohem kratší, uh, nežli jaké potřebujeme ve skutečnosti, abychom zvládli krizi a restrukturalizovali orgány tak, jak je zapotřebí. Um, hospodářská konjunktura už uh, Eh, díky bohu začala, ale ty tři kořeny, které původně způsobily krizi, eh, si myslím, ještě nejsou eh, překonány. Měli, v podstatě se můžeme začít připravovat na novou krizi, která za pár let vytvoří úplně stejné napětí. Já si myslím, že máme před sebou velkou výzvu, potřebujeme dost času a vytvoření, na vytvoření evropských orgánů a současně potřebujeme čas Eh, paní předsedkyně eh, si dělá strach, eh, si dělá obavy také o to, jestli budeme mít dost času na dnešní schůzi, ale potřebujeme dost času na to, abychom nalezli řešení, protože jinak by se mohlo stát, že se dostaneme velmi rychle do nové mezinárodní krize a do té doby se nám nepodaří vytvořit nástroje na její zvládnutí. Uh, Děkuji vám. Já opravdu nebudu moci nechat každého vystoupit tak dlouho. Já budu už používat zde tlačítko a budu přerušovat řečníky. Dále zde mám Pascala Kanva, který má vystoupit jako další. Vidíme vás? Prosím. Já se budu snažit hovořit co nejstručněji a pokud... Mám otázku pro pana Stroskana a případně pro pana eh, Dragiho. Eh, hovořili jste o míře inflace, o žádoucí míře inflace. Eh, vedla se o tom diskuse na G20. A ECB eh, e na to má jasný názor. Včera jsme tu měli zástupce ECB, který uplatňoval některé argumenty, které znáte. Zajímalo by mě, zda byste to mohli dále rozvést a říci mi, jaká je, jaká je podle vás byla odpověď na ECB. E a pro vás otázka, pane Draghi. Vy jste se nezmiňoval o daňových rájích. Chcete eh, prosazovat plně integrovaný mezinárodní finanční systém, ale takový systém není možný, eh, tak aby u něj byl prováděn reálný dohled, pokud v něm jsou černé díry. Dohody zatím podepsané v rámci OECD a umluvy eh, nic v reálu nemění. když eh, člověk hovoří s bankéři, s právníky, tak zjistí, že se nic nezměnilo. Čili co byste eh, navrhl, co konkrétně navrhnete, aby se ta situace změnila? Děkuji, baronka Kouenová za Spojené království, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem předsedkyní výboru naší sněmovnu, která představuje zprávy které se týkají regulace a těch zpráv jsme měli za tento rok už hodně a já v tuto chvíli vytvářím novou, která se týká derivátů a má to být na 30. březnu, protože úplně sdílím stanovisko pana Draghiho k důležitosti derivátů, zvláště k VOPům v případě nesplácení úvěru a také chci tuto věc konzultovat se Spojenými státy. A v každé z těchto zpráv nakonec vždy to dopadne tak, že předkládáme doporučení v tom smyslu, aby Spojené státy odpovídaly eh, ve svých předpisech tomu, co se reguluje na úrovni Evropské unie. Protože jinak by to vedlo k výrazné nevyrovnanosti a nestabilitě v oblasti regulace. Pokud ale regulace Evropské unie bude příliš restriktivní, a teď hovořím za zemi, která uh, žije z finančního sektoru, ale také za zemi, kde tyto deriváty mají opravdu zajistit to, co je jejich cílem. Proto je to pro mě tak důležité. A ztráty u nás jsou v podstatě ztrátami pro Evropu, finančně řečeno. A tak eh, předkládám velmi obtížnou otázku panu Dragimu a panu strauss Kdy budou naplněna tato celosvětová řešení, abychom se s tím mohli stotožnit. Já mám obavy v souvislosti s deriváty a v souvislosti s tím, co jste e, říkali, že návrh komise v oblasti derivátů možná nedocílí toho, co, čeho se má docílit. A máte tedy nějakou představu, kdy by to celosvětové řešení mělo být k dispozici? abychom byli schopni naše evropské návrhy nějak nastavit tak, aby odpovídaly těm celosvětovým řešením. Děkuji. Dále zde máme Ani Podibáta. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu hovořit řecky, abych hovořila úplně přesně. Já bych ráda navázala na to, co říkal kolega Udo bullmann V souvislosti e, s tím, co říkal pan e, kahn e, v Evropě i v mezinárodním měřítku jsou, probíhají velké diskuse, jak to Eh, vlastně je s náznaky konjunktury, jestli ta konjunktura je mm, trvalá, udržitelná. Já myslím, že my jsme stále ještě neproskoumali, nesanalizovali dostatečně důvody eh, světové finanční krize. Začalo to v americkém finančním sektoru, ale eh, velmi rychle se z toho rozvinula hospodářská i sociální krize. Pane Strausikáne, vy jste vyzval kolegy, aby nebyli pesimisty, aby nepodceňovali koordinaci, která již proběhla na mezinárodní mezinárodní úrovni koordinace ehm, opatření protikrizových. Ale eh, zůstává skutečností to, že ta koordinace sice byla efektivní, ale byla spíše represivní povahy. A já se ptám, nebo my se všichni ptáme tady v parlamentu, zdali diskuse, které právě teď probíhají na obou stranách Atlantiku se zaměřením na nové struktury eh, financí, finančnictví, lepší pravidla, lepší dohled, lepší zpráva a řízení, jestli v těchto diskusích je, se přihlíží k důvodům krize, protože možná k těm návrhům. Teď bychom opravdu potřebovali návrhy, které nám pomohou předcházet budoucím krizím. Vy jste říkal, že eh, potřebujeme lepší regulaci trhu, ale eh, jde skutečně jenom o lepší regulaci trhu, nebo potřebujeme o jinou rovnováhu, lepší rovnováhu? Já myslím, že to je to hlavní poučení z krize. Rovnováha mezi trhy a politikou. Před pár dny eh, se objevil článek ve Financial Times, to nejsou komunistické noviny Financial Times, a v tom článku se mluvilo o tom, proč musí trhy eh, se podřizovat politikům, politice. Eh, my máme pocit, že eh, to, co eh, se říká o mezinárodních finančních strukturách, není dostatečně ambiciózní eh, na to, aby se podařilo předcházet krizím. A moje druhá otázka. Eh, výrobní trhy, i pan Draghi o tom mluvil, i vy, i pan Barnier, tedy otázka je taková. Máme rozporuplné informace v tomto smyslu a der, různé deriva, o různých derivátech. Eh, mě zajímá, jestli eh, i deriváty eh, stály mm, při zhoršování situace v Řecku a jaká opatření by se měla učinit na evropské úrovni v oblasti těchto deri, derivátů. Právě v souvislosti s národními, se státními dluhopisy. A třetí otázka, pane Strausikáne, Eh, my nemáme často příležitost eh, vás mezi námi přivítat a mluvit s vámi, proto bych se ráda zeptala něco, na něco i vás. Eh, vy víte, že probíhá rozsáhlá diskuse o vytváření Evropského měnového fondu a proto bych ráda věděla, mm, jaký je váš názor na toto téma. Myslíte si, že eh, skutečně takovýto Evropský měnový fond potřebujeme? A pokud ano, eh, mohli by, eh, mohl by tento fond podpořit země eurozóny, když se dostanou do potíží, anebo si myslíte, že by tady docházelo k, jaksi k překrývání úloh či rolí mezi Mezinárodním měnovým fondem a Evropským měnovým fondem. No. My jsme to pochopili, na co se ptáte. Ta otázka takto stačí. Ale u jiných jste byla mnohem schovývavější, paní předsedkyně. Vy, jste urči, vy určitě znáte naše pravidla, protože jste poslankyní tohoto parlamentu. Mně se nezdá, že musím být takto tvrdá, ale je zde ještě spousta dalších, kteří chtějí vystoupit, takže dále zde máme Moniku Green za Švédsko. Prosím, máte slovo. Tak Děkuji vám. Eh, my ve Švédsku máme jsme doposud krizi zvládali docela dobře. Eh, i když eh, máme příliš vysokou, přestože máme příliš vysokou nezaměstnanost, ale zatím to zvládáme. Eh, eh, my jsme Eh, už eh, uvedli své hospodářství do pořádku a vybudovali jsme i dohledové orgány, máme dokonce eh, přebytky, hospodaříme s přebytkem. Poučili jsme se z těžkých krizí v 90. letech. Nebylo to jednoduché, ale poučili jsme se. A já tady vidím ještě jeden další faktor a sice spočívá v tom, že se nám to podařilo díky tomu, že jsme zapojili dostatečné množství žen eh, do, prac, eh, do, do, na různá pracovní místa, různé pozice mm, a eh, to nám také pomáhá v tom, abychom se dostali z krize ven a i do roku 2020. Co potřebujeme? Potřebujeme vyvážené hospodářství, potřebujeme finanční trhy, které jsou opravdu v pořádku a potřebujeme společné, eh, společný finanční dohled a potřebujeme stabilitu, abychom eh, čelili krizím. Potřebujeme za druhé více lidí, kteří pracují, tedy úplná zaměstnanost musí být naším cílem a to platí právě pro muže i pro ženy. Musíme mít bezpečná, jistá pracovní místa, kvalifikovaná pracovní místa a eh, nesmíme se dostat do spirály nízkých nízkých mest. Potřebujeme kvalitní zaměstnanost a eh, hledět spíše vzhůru. Společný pracovní trh je důležitý, ale samozřejmě nikdy nesmíme diskriminovat zaměstnance. Musí tomu být vždycky tak, že zaměstnanci všude za stejnou práci dostanou stejnou mzdu. A třetí eh, dimenze je dimenze sociální. Ta je minimálně stejně důležitá jako eh, hledisko práce a hledisko hospodářství. Jenom lidé, kteří se cítí Eh, jistí a cítí v bezpečí, eh, si eh, jak si na něco troufnou a mohou přispět k tomu, aby se státy dostaly z krize. To jsem chtěla i za sociální demokraty ve Švédsku. Děkuji, prosím, Filipa Lamberta. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám dva dotazy. Jeden na každého z řečníků. Nejprve na pana Strauskána. Když hovoříme o mikroekonomických nevyrovnanostech, tak často hovoříme o schodku eh, rozpočtu nebo schodku běžného účtu, co nevyrovnanosti na příjmové stránce, což jsme zaznamenali hlavně v rozvinutých ekonomikách, jako je západní Evropa, jako je Severní Amerika. Zaznamenáváte tu nevyrovnanost, co se týče příjmové stránky, zvláště zrůstající eh, zrůstající hodnoty na této straně. Vidíte to jako příčinu nebo jako důsledek té krize? My bychom se rádi seznámili s vaším názorem na věc. A pak na pana Dragiho, já nejsem ekonom, jsem inženýr a nejsem expert. Pokud s někým obchoduji, tak se mohu pojistit u pojišťovny proti nesplácení vůči svému věřiteli. Po, proč tedy potom potřebujete svopy úvěrového selhání? Možná, že jsem velmi jednoduchý, ale prosil bych vás, abyste mi tohle vysvětlil. Děkuji. Děkuji, budeme pokračovat a vyposlechneme si další dotazy. Pan Sismevis, Nizozemsko, prosím. Děkuji, paní předsedající. Já chci navázat eh, svoji otázkou na to, co tady zaznělo v souvislosti eh, s eh, evropským, s, s evropským měnovým fondem a mezinárodním měnovým fondem. Mě by zajímal názor pana Strauskána na to, že Mm. Eh, pokud Evropa eh, v mohla by eh, Evropa vytvořit takovýto fond na základě znalostí eh, eh, Mezinárodního měnového fondu. Mezinárodního, Mezinárodní měnový fond by byl asi nejlepším subjektem, který by měl, mohl pomáhat Evropě z finančních problémů. Vy jste ve svém úvodu upozorňoval na to, jak důležité důležité je eh, mít, eh, aby politika hrála eh, hlavní roli při řešení těchto problémů. Mě teď nezajímá ale váš politický názor, spíše váš názor odborníka. Jak Jak vidíte možnost vytvoření takovéto instituce? Viděl byste v tom nějaká rizika nebo mm, není to třeba tak, že eh, je to sice dobře myšleno, ale když by potom eh, došlo na lámání chleba, tak eh, by se ukázalo, že vlastně v tomto takovémto záměru se skrývá mnohem více rizik nežli užitku. Druhá otázka. Momentálně se přemýšlí e, na budoucnosti finančního sektoru a mm, bankovnictví. Mnohé banky e, jsou příliš velké na to, aby e, zkrachovaly, ale příliš velké na to taky, aby se jim dalo pomoci. A tendence se mně zdá, že jde spíše Mm, k záchraně menších bank. Bank van het land waarin die bank eh, gezeteld is. A zdá se, že to je relativní podle jednotlivých zemí. Záleží, kde ta banka působí. Velká banka v Nizozemsku je malou bankou v Německu záleží na daných podmínkách. A tak se chci zeptat Listu, jestli souhlasí s tím, že toto myšlení by mohlo být velmi poškozující pro fungování vnitřního trhu, pro fungování evropského trhu. Zvláště proto, že malé země nakonec dopadnou tak, že budou mít menší banky, které budou méně konkurenceschopné, protože budou méně těžit eh, z velikosti právě kvůli tomu, jak vypadá jejich daný trh. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Robert Goebbels má slovo jako další, prosím. Děkuji, paní, Děkuji, paní předsedkyně. Eh, pan Dominik Strauskan eh, nám správně připomněl, že stejná pravidla na různých stranách Atlantiku budou mít různý dopad Máme příklad evropského odvětví, které ze dvou třetin financová, evropského průmyslu, který je financován ze dvou třetin bankovními úvěry, zatímco v USA je to méně jak z jedné třetiny. A v tomto hledu bych rád věděl, eh, zda naděje, které eh, pan Draghi a pan strauss vkládají do, bazilického, do mm, činnosti bazilického výboru, zda ty naděje skutečně jsou podstatněné. Pokud já vím, tak Bazily 2 stále ještě nebyla, není prováděna Američany a přitom my už se bavíme o Bazily 3 a vlastně jde pouze o povinnost evropských bank eh, a může potom dojít k pokřivení eh, hospodářské soutěže, jako tam hovořil Strauss-Kahn. Eh, mám také otázku na pana Barniera, který to bohužel už není. Tento hovořil, budu citovat, eh, eh, žádal zele, růst více zelený, více spravedlivý, více ekologický, teda více spravedlivý. Eh, ano, já myslím, že je v duchu doby žádat ekologičtější růst. Prognózy hovoří o tvorbě milionů pracovních míst do roku 2020 v souvislosti s ekologií, ale Evropa má 23 milionů E, nezaměstnaných. Je třeba investovat také do tradičního průmyslu, abychom zachovali pracovní místa a zajistili větší růst. Čili já bych e, žádal více růstu, ať už bude ekologicky či nikoli. A pokud jde o růst spravedlivý, tak s tím nic neudělám. E, myslím si, že problém není v tom spravedlivém růstu, problém je v distribuci plodů růstu, která není dostatečně spravedlivá. Děkuji mnohokrát. Já myslím, že už dám slovo našim panelistům. Eh, jenom bych vám ráda sdělila, že ještě osm lidí čeká na možnost eh, položit otázku, takže poprosím všechny o stručnost, abychom mohli potom ještě provést shrnutí. Eh, pane Dragi, pustíte se do toho opět jako první. Vážená paní předsedkyně, není možné mít všechno, tedy hodně otázek a potom krátkou dobu na odpovědi. takže vás musím předem poprosit o promenutí. Dovolte, abych se reagoval na první část první otázky. Jak bude vypadat finanční architektura, která z toho vzejde? Částečně už jsme o tom hovořili z kraje. Rozdělení práce, dělba práce, ke které jsme rozpěli s Dominikem, v zase vypadá tak, že FSB vypracovává pravidla, MMF provádí dohled a vnitrostátní orgány a legislativci provádějí implementují pravidla. To je jedna část architektury. Druhá její část se týká takzvaných eh, mezinárodních orgánů pro tvorbu normů, eh, norem. Pardon. Je to bazilejský výbor pro bankovní systém, potom ekvivalent bazilejského výboru pro eh, pojišťovnictví, potom máme orgány dohledu nad nad trhem, jako je eh, Securities and Exchange Commission v USA, podobné orgány v Itálii, ve Francii a tak dále. Eh, ti všichni se združují eh, v mezinárodním orgánu nazývaném IOSCO. Pak tady máme účetnictví a IA, FSB. G20 řekla, to je v pořádku, ale třeba koordinovat působení všech těchto orgánů a to má provádět FSB a ukázalo se, že to bylo užitečné rozhodnutí, protože to skutečně eh, urychlilo eh, náš program v posledním roce a půl. Takže tak vypadá v současné době ta architektura. Je to pravděpodobně architektura, která bude zachována. Eh, u toho bych skončil. Pokud je o finanční trhy, bankovní sektora. Dominik to potom může rozvést, pokud je o mezinárodní měnový systém a jeho architekturu. Nyní druhá otázka. Ta se týkala toho, co dělat eh, s jurisdikcemi, které nespolupracují. Eh, bylo již vykonáno poměrně hodně práce. Začali jsme s chartou FSB. Členové FSB eh, se zavázali, že povedou příkladem, že půjdou příkladem. To znamená, že budou zajišťovat soulad s mezinárodními normami a budou se maximálně snažit, aby jejich subjekty přistupovali a řešili eh, nespolupracující jurisdikce podle mezinárodních norem. Eh, v tomto měsíci jsme se shodli na iniciativě, eh, kde by všechny jurisdikce se měly připojit k mezinárodním finančním normám a měly by být identifikovány, by se ukazovat prstem na ty země, které se nepřizpůsobily a tlačit na ně. Dále je třeba zajistit výměnu, výměnu informací Eh, v oblasti dohledu. Eh, FSB o jurisdikci, kde nemáme eh, důkazy o tom, že by spolupracovali na výměně na plnění standardů a výměně informací, také vyzveme, aby se účastnili dialogu, tak abychom mohli vyhodnotit, do jaké míry dosahují souladu, abychom také jim navrhli cesty, jak dosáhnout zlepšení. Toto je oblast, kde vlastně spolupracujeme s Mezinárodním novým fondem a Světovou bankou Eh, samozřejmě obě tyto instituce jmenované působí na základě své charty svého statutu. Pokud je o mimoburzovní trhy OTC, děkuji za vaše vyjádření. Jak jsem řekl, eh, s tímto plně souhlasíme. A co mohu říct si na vaši otázku, eh, která se týkala toho, kdy? Do října FSB vystoupí s návrhem ohledně toho, jaké normy by naše protěžky, tedy Eh, burzy cenovních eh, papírů burzy, eh, jaké by měly zavést a dále, jaké deriváty je možné a je třeba standardizovat a podrobit mandatrnímu požadavku centralizovaného clearingu. A dále další věc, vše trošku drobnost, ale není nedůležitá, a zejména pokud vaše, vaše debatu v Evropě, to je Eh, které typy komerčních koncových uživatelů by měly být vyloučeny z těchto požadavků. Já si myslím, že tady bychom také měli dosáhnout dohody. A tady se dostávám k určitému eh, všeobecnému pohledu. S tím, jak přistoupíme k implementaci, ať už bude odsouhlaseno cokoliv, Eh, pro banky, pro mimoburzovní, pro instituce, které jsou příliš velké na to, aby padly. Je to celá řada. A jak budeme postupovat ku předu? Budou otázky, kde nebude možné dosáhnout dohody, nebo kde to bude velice obtížné. A tady já vždy apeluji na to, FSP vždy na všechny apeluje, eh, abychom si ehm, odpouštěli a abychom se nakonec snažili dospět k celkovému zastřešujícímu kompromisu o různých oblastech. A toto je jeden z nich. Já bych například nechtěl, aby tato věc byla eh, překážkou na cestě ke globální standardizaci pro oblast derivátu. Myslím, ta otázka toho, kteří koncoví uživatelé by měli být vyloučeni eh, z těch požadavků. Dále otázka eh, CRS a Mezinárodního fondu. Já se musím omluvit, protože jsem na chviličku musel opustit místnost, takže možná moje odpověď nebude úplně adekvátní. Že otázka, eh, zda CDS byly příčinou řecké krize. Za tady svopy, úvěrové selhání. To byla vaše otázka? Ne, otázka byla, zda tyto svopy eh, znamenaly zhoršení situace, zhoršení řeckého deficitu. Mm, tady u této věci, jste jako otázky ohledně eh, MMF, bych respektive Evropské unie, bych potřebovala více času. Je to složitá otázka. A další poslanec položil stejnou otázku. Aha. Dobrá, takže tady zareaguji na obě otázky naraz. Dovolte, abych vyšel z jednoho eh, předpokladu. Eh, když se zaměříme na tuto krizi v kontextu toho, co jsme již společně vykonali v posledních 15-20 letech, Vytvořili jsme Maastrichtskou smlouvu, vytvořili jsme Pakt stability a růstu. Dominik Strauss-Kahn byl tehdy ministrem financí ve Francii. Eh, se zavedením eura jsme zajistili stabilitu pro tento prostor, eh, nízkou inflaci, nízké náklady na financování a co nejdůležitější, byli jsme chráněni před eh, světovými výkyvy na finančních krizích, protože jsme nemohli předvídat, co se bude v jiných zemích všechno, co si myslíme a říkáme o Řecku i jiných věcech, by mělo být vždycky, jak se zakotveno v tom eh, kontextu cenové stability a celkové finanční stability, kterou jsme zajistili za poměrně vysokou cenu. Eh, o co běží řecké krize? Je to krize fiskálně. Jak řešíme fiskální krize? tady máme eh, učitele pro to, jak řešit fiskální krize, ale ty hlavní eh, pilíře a hlavní prvky jsou ty, že jednak eh, potřebujeme hned z kraje závazky. Kredibilní plán přizpůsobení na základě jasných závazků předem. Proč musí být tato závazky dány předem a přísliby dány předem? Protože to je důležité pro trh. Okamžitě se, se z rozpětí sníží, pokud jsou dány okamžitě přísliby a závazky. Ty závazky musí být strukturální povahy. Eh, pokud to budou ehm, samostatná individuální opatření, tak to trhům nebude stačit. Dále potřebujeme přísný monitoring a za čtvrté potřebujeme rychlé provedení eh, těchto opatření. A já si myslím, že v této fázi řecký plán toto vše ukázal, komise, ECB eh, v partnerství s MMF Eh, se podařilo přesvědčit, že to stačí. Není, nachází fáze realizace, ta je minimálně stejně důležitá jako to, jak jsou ta opatření navržena. A pokud se to povede, tak jsem si jist, že ty trhy budou připraveny půjčit částky, které budou potřebné. Dovolte, abych se teď na minutku vrátil ke své vlastní zkušenosti. V roce 1991 eh, Itálie zažívala podobnou, vlastně mnohem horší fiskální krizi. Měli jsme deficit více jak 11 HDP, eh, rychle nám narůstala zadluženost na 100 a pak je nad 100 HDP eh, byl nám downgradovan rating, inflace byla cirka 10% a sociální soudržnost eh, byla zničena, zničena zbytky terorismu přetrávajícími. A my jsme tehdy vypracovali plán fiskálního přizpůsobení, museli jsme referencovat krátkodobé eh, úvěry, které měly brzy vypršet, šlo o stovky respektive desítky miliard eur v dnešních cenách a to každý měsíc po celý rok. A neměli jsme žádnou zásadní podporu, veřejnou podporu zvenčí. Že pokud se mě dotážete, pak každý to může zvládnout, aniž by se museli vytvářet nějaké zvláštní instituce. Ale, ale, domnívám se, že tady je jeden velký rozdíl v těchto zkušenostech. Trhy eh, jsou dnes mnohem více nervózní eh, po pádu Lehman Brothers. Jsme daleko citlivější na systémové riziko a vlády nechtějí eh, prostě jen tak zírat do propasti. Čili je možné, že budeme mít eh, nouzové, eh, dočasné nouzové potřeby likvidity. Ale eh, tak bychom měli právě pohlížet na případný Evropský měnový fond jako nouzovou facilitu pro zajištění likvidity. Jako vlastně, jak říkají američané, jako icing on the cake, třešinku na dortu, ale ten dort se musí nejprve upéct. Potřebujeme tedy nejprve důvěryhodné, důvěryhodná fiskální opatření. To je v tom krátkodobém výhledu. A tím už skončím, protože už jsem to řekl dost, ale ono ani to nestačí. Protože pořád ještě budeme mít zemi, země, které mají eh, vysokou zadluženost a nízký růst. A to není dobré, protože Nakonec tyto země musí nalézt finanční prostředky pro splácení svých dluhů a musí, si, musí tady více růst. Ale tím už skutečně skončím. Pokud je o další otázku, která se týkala půvěrového selhání CDS, máte pravdu. Původně v zásadě, v zásadě no, až do, řekl bych, do konce nebo poloviny 90. let existovalo úvěrové pojištění. Proč se rozrostly CDS a proč pojišťovny eh, nepojišťují stejné úvěry? Proto je celá řada důvodů. Jedním z důvodů je to, že pokud banka chce eh, zajistit eh, proti selhání celý půl, celé portfolio různých úvěrů, tak obvykle jde cestou CDS a nikoli eh, a vrací se na pojišťovnu z důvodů, které souvisejí se strukturou pojišťoven. To je jeden důvod. Druhý důvod je ten, že CDS se rozrostly naprosto neregulovaně na rozdíl od pojišťovnictví. A viděli jsme, že zatímco eh, pojišťovny mají eh, solventní poměr, musí si dávat eh, do rezervy kapitál proti pojistným smlouvám. Zjistili jsme, že pojišťovny jako KIG vydali za biliony, pardon, za miliardy nezajištěné swapy úvěrové selhání. Čili ten trh skutečně se rozvíjel celá neregulovaně. A co třeba udělat, já už jsem na to částečně odpověděl, je to opravdu velice složitá problematika a bylo by nesmírně obtížné eh, přepracovat smlouvy o CDS, tak abychom vyloučili takzvanou naked insurance, holé, nahé pojištění. Já si myslím, že bylo by to možné, bylo to velmi obtížné. Čili prvním krokem bude to centralizovat obchodování s těmito swapy. Pokud toto provedeme, budeme mít daleko větší transparentnost, viditelnost podkladových um, aktiv a budeme, respektive úvěru, a budeme vědět, což je nesmírně důležité, budeme vědět, jak se řídí a spravují eh, záruky a kde také, kde jsou vedeny. Ano, omlouvám se. Mm, ano, Domeniku, měl bych chtěl už dát slovo. Jsou tady ještě dvě otázky pro mě, ale možná poprosíme pana Strauskána, aby odpověděl na ty otázky, které jste nestačil. Well, uh... K některým z těch bodů, které Mario nezmínil. Jednak je velmi zajímavé sledovat, že bychom měli vytvořit něco nového. To je teda záležitost Bretton Woods. Je to záležitost 65 let stará a tak by bylo opravdu překvapivé, kdyby nedošlo k žádným změnám. Další věc, politické prostředí po válce umožnilo tuto Bretton Woodskou konferenci. Bylo to tehdy akce, která trvala dva měsíce a delegáti pracovali na zpracování smlouvy a já si nejsem jist, že dnes bude možné učinit něco podobného. Máme 180 členských zemí v MMF a je to tedy mnohem těžší, než to bylo tehdy před těmi 65 lety. Ale proč ne? Nejsem si však jist, jestli je na to nálada, když se podívám, jak to vypadalo v Kodani. Jestli je nálada na to, aby takovýto počet zemí se dohodl na určité smlouvě. Jak jsme to pojali v MMF? Přeskum mandátu. Zkoumali jsme mandát a snažili jsme se přijít na to, co by bylo nejlepší pro naši členskou základnu. Rozšířit ji, pomáhat ale nepřepracovávat smlouvu. Já se opravdu obávám, že něco takového by trvalo dlouho a ještě se na to budeme muset počkat. Jako ředitel MMF, který je odpovědný evropským občanům, se nejsem jist, jestli je to v zájmu evropských lidí vypracovat novou smlouvu, protože pak zde vystává nová otázka, jakou roli v tom budou hrát jednotlivé evropské země. A pak je zde další otázka, jestli to je vůbec v zájmu Unie. A nebudu se k tomu vyjadřovat dál. K té druhé otázce francouzsky. Odpovím francouzsky, abych tu otázku nevynechal. Je to otázka, která se týká dokumentu, který Olivier Blanchard, eh, šéf ekonom fondu, publikoval před pár týdny. Eh, týká se to po z krize. Jde o eh, výzkumný dokument, eh, podle mého velmi zajímavý, zásadní, který v zásadě říká, čemu jsme věřili před krizí, co jsme se naučili během krize a teď je potřeba se hlouběji zamyslet. Je tam cirka deset možných cest. Jedna se týká míry inflace a cílu pro inflaci. Tento výzkumný dokument si zaslouží daleko Eh, větší, jak se má daleko větší zásluhy než pouze za tuto jednu oblast, ale dotknu se této jedné oblasti. Eh, máme jaksi nový měnový fond, ale je to pořád ještě měnový fond. Naše doktrina v oblasti inflace se nezměnila. Je třeba bojovat všude, kde je to možné a co nejvíce proti tvorbě eh, inflačních očekávání, protože ta nikdy nepřináší nic dobrého. E, nyní e, nastává otázka, na jaké úrovni e, vznikají, nebo na jaké úrovni řešit inflační očekávání. Jde o otázku monetární politiky, která se ponaučila z krize. Je to akademická otázka, je otevřená. Nevím přesně, co tady včera řekl Jürgen Stark, můžu to odhadnout. Ale to je jeho role tady od toho jsou bankéři, centrální bankéři. Pokud by nebyli eh, těmi prvními v první linii v boji proti inflaci, tak eh, by centrální banka byla na nic. Je dobře, že zaujímá takový postoj. A také je dobré, že v akademické obci se eh, rozvádějí úvahy, ale to základní stanovisko, základní stanovisko fondu se nezměnilo, pokud je o boj proti inflaci. Pokud je o e, problém e, lepšího vybalancování, ano, předopě do angličtiny. A k té lepší vyváženosti a vyrovnanosti mezi tím, co vystává z tržní ekonomika, co vystává z politické debaty. Tahle debata už panuje mnoho let a určitě to neskončí tím, to, že to tady probereme. Každopádně však chci říci, že otázka není až tolik o tom, co se děje v současné době v oblasti regulace finančního trhu. Otázka není v tom, jestli je to dost. Otázka je, jaká je vyváženost sil a co lze udělat. Čím více uvažujete o politice, tím více je potřeba uvažovat o otázce vyváženosti sil. Co zde je potřeba provést? Je to, co provádíme, dostatečně ambiciozní vzhledem k tomu, jaká je vyváženost sil? A my jsme se takto zamýšleli už v minulosti příprava nového systému. Je otázka, jestli ten systém bude lepší než ten předchozí a jak zpracovat ten stávající systém vzhledem k těm jednotlivým tlakům, které panují a které narušují danou vyrovnanost. Není možné říci, že vypracujeme systém, který zaručí, že se vyhneme veškerým krizím. To nejde. Ale vždycky je potřeba se ohlížet do minulosti. Vždycky řešíme to, co se dělo v minulosti, jaká byla krize, ale ta další krize bude jiná. Takže z povahy věce samotné plyne, že je nemožné vytvořit něco, co nám umožní vyhnout se krizi. Ale co můžeme udělat a co musíme udělat, je to, abychom řekli, že napravíme určité problémy tak, aby obdobná krize se neobjevila po druhé. Na tom pracujeme, myslím, že to funguje dobře a politický konsenzus zde panuje, ačkoliv jsem na začátku dnešního dopoledne říkal, že v průběhu krize byla ta politická schoda pevnější. Já i Mario jsme byli na zasedání G20 a není žádným tajemstvím, že hlavy států se lekly a je to, je, je to způsob, jak vystrašit ještě další. Takže myslím, že tohle je těžké vzhledem k tomu strachu, ale ta hybná síla tam stále ještě existuje. Uvidíme, jak bude vypadat vyváženost za dva roky. Možná, že se každý obrátí na vlastní národní regulace, už ho nebude zajímat celosvětová regulace. Já doufám, že ne, ale uh, Může se to stát. V tuto chvíli ještě, ještě existuje ta síla, ten daný moment, který k tomuto vedl a je to stále na docela vysoké úrovni. K tomu CDS už nemám co doplnit, možná jen jedinou věc. Ten ohromný trh je trh podnikových a státních CDE, trh státních CDS není až tak veliký a je těžké předvídat, co se stane. Vždycky můžeme analyzovat jenom předchozí týden, ale ty pohyby u státní CDS už nejsou tak významné jako pohyby, které máme na mysli, když hovoříme obecně o CDS, protože tam jde o podnikové CDS. A nyní pokud jde o ten takzvaný Evropský monetární fond. Já bych se k tomu rád vyjádřil, kdybych věděl, co to znamená. Já jsem už slyšel různé verze od různých osob a dávalo to smysl, ale byly to různé postřehy, takže záleží na tom. Pokud někdo hovoří o myšlence takové, že v Unii by bylo potřeba mít regionální monetární fond, který by pomáhal zemím, jako je Maďarsko, Lotyšsko, Rumunsko. To jsou země, které jim pomáhá MMF spolu s komisí. Tak pak by se to mělo řešit přes fond a ne přes rozpočet komise. To ne, není problém, ale to nemá co společného s Řeckem. Pak pokud hovoříte o něčem, co by fungovalo v rámci Unie, tak pak by Otázka, o které hovořil Mario, byla v přední linii. Hlavní otázka pro Řecko ale není tato. Hlavní otázka pro Řecko je otázka fiskální. Tam je potřeba řešit fiskální problémy. A je potřeba vyřešit, co dělat na fiskální oblasti a potom můžeme představě vymyslet různé instituce. Možná to nepomůže, můžeme o tom hovořit co, jak to řešit, jaké prostředky, jaké úvěrové prostředky mít k dispozici v rámci Unie pro eh, tyto země. To se může nadefinovat, může to být ve smlouvách, ale nestane se to přes noc. Je to ale trochu odbočení od těch skutečných problémů eurozóny a Evropské unie. Já si o tom rád popovídám, ale musíme si jasně nadefinovat, o čem vlastně hovoříme. A bude to trvat dlouho to vytvořit. Nicméně problém Řecka v tuto chvíli je naléhavější a my nemáme problém pracovat s jakoukoliv regionální institucí. Já pevně věřím, že existuje takováto instituce, která by zastřešovala celý systém. Je možné, že to bude něco jako regionální monetární fond. Pokud by něco takového vzniklo, bude spravovat eh, rozpočtové prostředky, které budou přicházet z komise a bude pomáhat zemím, jako je třeba Lotyšsko a tak dále. A pak zde byla otázka. Co s těmi nerovnostmi na příjmové stránce? Budu hovořit tedy francouzsky. Pokud budete hovořit francouzsky, budu nesmírně rád. Dobře, budu hovořit francouzsky. No, je to komplikované vědět, jaké jsou hluboké příčiny krize. Bezprostřední příčinou samozřejmě bylo, eh, bylo selhání na nemovitostních, hypotečních krizích Americe a tak dále, tak dále, to všichni víme. Všem je není užitečné eh, si říci, eh, proč jsou americké domácnosti tolik zadlužené a potom si řekneme, že jedním z důvodů tohoto masivního zadlužení, soukromého zadlužení amerických domácností jsou nerovnosti příjmů nebo Eh, eh, mírnější nárůst mest a podobně. Čili je třeba eh, se zabývat i těmi hlubšími příčinami. A co je velice zajímavé z toho hlediska, je to, co se dnes děje. Bude to dlouho trvat, to nevíme, ale zatím ta velká změna spočívá v tom, že americké domácnosti začínají střádat. Přitom v minulosti nikdy nespořili Eh, míra je nyní cirka 6-7%, někteří říkají, že to může stopnout až na 9-10%, to já nevím. Eh, I kdyby to bylo na úrovni 6-7% trvale, pokud ty úspory zmizí za 6 měsíců, tak eh, to je něco jiného. Ale pokud by se toto udrželo, tento trend, tak to by byla zásadní změna, která by měla dva dopady. Dva druhy dopadů. Jednak ten, kterém se se zmiňoval, to význam úvěru a tak dále. A e, druhý dopad by byl na právě tu známou nerovnováhy, protože by to znamenalo e, menší rozpočtový deficit, menší e, deficit deficit běžného účtu a tedy vyva- nové vyvážení celého systému. Tady problém nevyrovnanosti příjmů a mest je vlastně kořenem řady problémů, které nyní zažíváme. Ovšem, když se Všechno to závisí na tom, zase chceme zabývat bezprostředními příčinami nebo těmi hlubšími příčinami. Samozřejmě obě jsou, oba typy příčin jsou platné. Eh, pokud je Mezinárodní a Evropský měnový fond, na to už jsem trochu zareagoval. A poslední věc, eh, pan můj přítel Gebel se mě ptal na práci bazilického výboru, na pokření konkurence, hospodářské soutěže. Já upřímně řečeno si myslím, že činnost eh, bazilického výboru je mimořádně kvalitní. A zárukou toho je, že se to účastní MMF. Ovšem problém je v tom, že to trvá nějaký čas. Tady se nesmíme nic nalhávat. Trvá to. A mezi tím život běží dál a máme tady, tady ten velký rozpor. a navíc doufat, že se nakonec dobereme eh, systému zcela eh, globálního, tak to, jak se logicky za to, je žádoucí, ale v praxi je to mnohem diskutabilnější. Eh, říkal jste, že Basel 2 nikdy vlastně nezačala být aplikována v Americe a není takový ani dnes trend. A Volkerová pravidla, pravidla Volkerové komise jsou velice zajímavá z hlediska USA, ale mohou Eh, představovat problém z celosvětového hlediska. Já nicméně eh, chovám naději, že výsledkem této krize bude lepší spolupráce a vznik celosvětové řízení a zprávy. Ovšem nesmíme být ani naivní a myslet si, že eh, národní či regionální zájmy zcela vymizí. Děkuji. Máme skutečně potíže, protože pochybuji, že se nám dostane času na odpovědi, ale zkusíme to. Pan ty z Itálie, vím, že musí chytit letadlo, takže mu dám slovo jako prvním, prosím. Děkuji. Já jen velmi stručně. Skutečná ekonomika. Já si myslím, že pokud jde o systémovou stabilitu, tak jsme se už věnovali celou řadou celé řadě problémů, co se týče dostupnosti úvěrů. Mě by ale zajímal přechod z Bazileje 2 na Bazileje 3. Obavy malých a středních podniků. Pokud bude rychlá obnova tak nutně musí dojít na to, že banky budou dávat k dispozici úvěry malým a středním podnikům. Pan Patela, prosím. Já jen velmi stručně děkuji. Pane Draghi, jak se díváte na evropskou strategii boje a potírání spekulace a spekulací? Evropský parlament chce regulovat zajišťovací fondy, ale z programu nedávné rady ECOFIN to bylo staženo. Co si o to myslíte vy? Myslíte si, že se podaří zapracovat do toho nástroje proti spekulacím a v současné době se hodně volá i po regulaci CDS? A Paříž a Berlín, zdá se, nesouhlasí s tím, že by se měl zavést ten německý hospodářský model. Francie tvrdí, že to určitě ohrozí celou evropskou ekonomiku už kvůli těm přebytkům. Co si o tom myslíte? Co to, co ta vyváženost účtu, je to něco, co bychom měli se snažit propas, prosazovat? Ano, děkuji. Pan Gerhard Schick. Německo, prosím. Ano, já mám tři stručné dotazy na pana Draghiho. Vy jste hovořil o přechodném období, které musí být dostatečně dlouhé, jste říkal. I'd like to come back to some comments by Mario Draghi. Ma- Mario Draghi. Prosím, nasaďte se sluchátka, ano. Výborně, takže ještě jednou položím svoji otázku. Já bych eh, rád k těm kapitálovým požadavkům. Vy jste mluvil o dostatečně dlouhých um, přechodných obdobích a o grandfatheringu. To mě připomíná osud eh, Německa. Tam to přechodné období bylo využilo k tomu, a, abychom získali velkou řadu, obrovské množství riskantních cených papírů. Čili ptám se o to, na to, jestli se diskutuje o tom, Eh, jak to zařídit, aby přechodné období nevedlo jenom k tomu, že vznikne spousta nových problémů. Eh, moje druhá otázka se týká složení eh, toho globálního risk boardu. V Evropě se mluví o tom, že by tam měli být zástupci centrálních bank, ale Eh, vzhledem k tomu, že americká centrální banka nebyla zrovna pozorná v oblasti nemovitostní krize, eh, není to náhodou střed zájmu? Já se ptám, jak velkou váhu by to velké zastoupení by tam měly mít centrální banky v této globální instituci, v tom risk boardu. A moje třetí otázka na pana Strauskána. E, z vaší instituce vzešel zajímavý dokument týkající se otázky politického lobbingu, kde se říká, že politický lobbying bychom měli považovat za jeden z prvků systémového rizika. E, proběhla určitá studie o tom, co všechno se stalo před krizí v, ve Spojených státech. Jsou již nějaké politické závěry e, k tomu, jak tedy reagovat na tyto poznatky. A moje poslední otázka, když dovolíte, eh, já si myslím, že se musíme ještě jednou podívat na to, jakým způsobem eh, vzhledem ke globálně integrovaným finančním trhům a globálním institucím finančního trhu, eh, jak posílíme eh, dohledy hostitelských zemí. Já si nemyslím, že budeme schopni řídit eh, riziko likvidity v okamžiku, kdy mateřská společnost eh, bude na jiném kontinentě. Jak může zasahovat do likvidity svých dceřiných společností? Jak tady můžeme dát dostatečnou sílu dohledovým orgánům země původu? Děkuji. Pan Sedo Studion, prosím, máte slovo. Děkuji. Paní předsedkyně, já mám dotaz na pana Drágyho, je to velmi stručná otázka. Samozřejmě finanční systém se stabilizuje po té, co do toho finančně eh, zasáhla veřejná složka. A nyní jsme zaznamenali celou řadu operací, které, jak víme, jsou nebezpečné, ale stále pokračují. Například investoři, kteří nemají žádné napojení na státy, jako je Řecko, ale mají potřebu se zajistit proti nesplácejícímu státu. Nebylo by lepší zastavit tyto operace včas, protože celková architektura systému musí podstoupit reformu, to bude trvat dlouho. A pane Štrauskáne, já jsem vyrozuměl, že vy jste pro ustavení nějakého fondu, který by zajistil zdravější bankovní systém a možná i daň na bankovní transakce by mohla sloužit jako zdroj příjmu tohoto fondu. A já si dovolím další poznámku k tomu, co jste říkal ohledně inflace. Já jsem někdo, kdo žil v období, kdy Libor, sazba Libor byla 17% po šoku v cenách ropy v 70. letech. A tak se chci zeptat, zda máte nějaké jasné sdělení pro ty státy, které nashromáždily docela vysoké zadlužení za poslední krátkou dobu a jak to bude mít soustažnost s nárůstem úrokové sazby v následujících letech, prosím. Pan Skináre, Finsko, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Ve Finsku v 90. letech jsme zaznamenali zlou bankovní krizi a z té jsme se poučili. A proto bych se rád zeptal, co ten váš optimismus, pokud jde o to, že jsme překonali krizi docela dobře, o co se tento optimismus opírá? Když se podíváme na situaci evropských zemí, tak si musíme uvědomit, že se nacházíme v jedné z nejhorších, v jednom z nejhorším období. A zároveň v Číně a v Indii stovky milionů lidí se přemístily z venkova do měst a pracují ve městech a odvádějí práci, která byla původně odváděna v Evropě a v Americe. Vývozy v řadě evropských zemí klesají tak se chci zeptat v praxi, jak to bude pokračovat dál a zároveň systém dohledu, o němž jste hovořil. Když hovoříme o Washingtonu, kde je centrála MMF a kde je potřeba toto zajišťovat každodenně, jak by to tedy mělo vypadat? jak zastavit národní státy v těch krocích, které mohou vést k tomu, že se situace vymkne kontrole. A nyní pokud jde o nárůst rezerv. Kde myslíte, že ty prostředky jsou? Čekáme na okamžik, kdy začnou růst úrokové sazby. Kdo bude těžit z tohoto všeho? Asi to nebudou státy. A není ještě jedna otázka na adresu MMF. Pokud by se mělo pomoci jedné členské zemi, jaký by to mělo vliv na směný kurz eura. Děkuji, Silvi Gula, prosím, děkuji, paní předsedkyně. Já se chci zeptat vás obou a děkuji, že jste zůstali po svém vystoupení. Pokud mohu, tak já přejdu do francouzštiny. Děkuji. Jakožto zpravodajka mm, pro Evropský výbor pro systémové riziko mám jednoduchou otázku. Všichni zpravodaje pro eh, balíček o dohledu eh, skutečně chtějí zareagovat na to, co jste oba zúraznili, to je vybavit Evropu ehm, instancí na globální úrovni. Aktuálně navrhujeme tři změny oproti návrhu komise. Jednak, eh, aby to byl guvernér ECB, který předsedá uh, SAB, dále lepší akademickou vybavenost uvnitř rady, plesnové prostě riziko a dále jedno jediné místo ve Frankfurtu, kde by byl soustředěn veškerý dohled evropský, ať makro nebo mikro, tak abychom posílili um, naše kapacity expertní a uh, zabránili uh, štěpení. Um, máte na to odlišný pohled? Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji našim dvěma řečníkům. Mám tři otázky. První se týká toho, když se podíváme na ten obrovský rozsah reformy finančních eh, trhů po krizi, eh, kdy byla zmobilizována solidarita veřejnosti eh, na podporu bankovního sektoru, máme tady velký nepořádek. Jednak téma, kterému se Evropa víceméně věnuje, je to víceméně jasné, to je otázka dohledu a výsledka rozvěrové skupiny. U zbytku, já a naprosto sdílím eh, přístup pana Dragiho, existuje riziko, že každý přijde se svým vlastním nápadem a budeme mít eh, vlastně nakonec mnoho různých verzí a nakonec se řekne, no tohle všechno nezvládneme zavést, tak co s tím? Je tady jeden návrh, který umožňuje jednak zapojit všechny kontinenty, identifikovat eh, pro občany, co je v sázce a říci, že apel na solidaritu eh, občanů na finančních projektů eh, by znamenal, že musíme zavést daň z finančních transakcí. Otázka je tedy, jak jste o tom hovořili, jak bychom to využili, zda na financování bank nebo na dlouhodobé projekty nebo na pomoc rozvoji. Eh, no a co? Já si myslím, že ve veřejné diskuse je jedna, jeden rozměr, u kterém musíme pokročit. Eh, je tady mandát G20 a myslím si, že diskuse, a to i diskuse Rady ministru financí, by neměla skončit eh, případně užitečnými návrhy, které řeší naši odpovědnost vůči občanům a naši demokratickou zodpovědnost. Neměli bychom protahovat Eh, ten balíček, eh, který není na stole. Já si myslím, že každý se musí rozhodnout. Pokud je o CDS, já jsem slyšela to, co řekl pan Draghi. Nemohu s tím souhlasit. Nemohu souhlasit s myšlenkou, že všechny CDS eh, by měly být soustředěny do jediného centra v USA. To je strategie velkých amerických investičních bank, vidíme to také v řecké, v řecké krizi, v Evropě. Lidé tady nevěří, že v Evropě můžeme žádat transparentnost a vědět přesně, co se děje. Já si myslím, že to je všechno daleko složitější. Je se legitimní, abychom si v Evropě kladli otázku eh, vytvoření eh, clearingového centra. A dále, tím se opět vracím k otázce demokratické diskuse. Eh, mne zaráží, pokud jde o účetní normy a veřejnou diskusi o nich, všichni již pochopili, že Eh, regulaci vlastně řídili lidé, u kterých eh, byl střed zájmu. Nicméně nakonec došlo k určitému otevření. A já tady vnímám určité riziko u finanční a bankovní regulace, že to bude zase jakási uzavřená doba. Kam se podělá demokratická diskuse? Kam se podělá schopnost Eh, nastolovat otázku reorientace finančních trhů. Potřebujeme finanční trhy, v každém případě v Evropě, které budou schopny financovat naše dlouhodobé investiční potřeby, které jsou obrovské a je třeba také řešit stárnutí populace. Jak tedy eh, zorganizovat tuto diskusi. Já vím, že to nezáleží pouze na vás, já vím, že je také na nás, abychom přišli s odpověďmi na tyto otázky, ale pokud eh, vy nám k tomu řeknete svůj názor, tak si myslím, že by nám to bylo velmi užitečné. Děkuji. Ano, děkuji. A prosím, paní Ankalmáry, Finsko. Děkuji. Já mám odpověď už na všechny otázky, které jsem se chtěla zeptat, tak bych jen ráda řekla, že bych velmi ráda, abyste vytvořili a zavedli určitou daň na mezinárodní transakce, která by ošetřila případné riziko. Může to vypadat tak, Nemůže to vypadat tak, že jsou to občané a státy, které nesou ta rizika. Dostáváme se eh, ke konci seznamu. Antoli Sanchez Vizedo doma slovo, prosím. Děkuji. Já mám dvě otázky na pana Draghiho. I když eh, všechny instance eh, představují určité systémové riziko, mohou představovat, tak Mm, přesto by měly existovat na eh, globální rovině, na multilaterální rovině. rovině. Ptám se tedy, jestli k něčemu takovému přikročíme. A potom ratingové agentury. Ratingové agentury mm, mají tržní zájmy, souvisí to s jejich aktivitami, ale není to eh, nekompatibilní s ratingem, který eh, Mm, pro mm, veřejnoprávní instituce. Čili ptám se, je to nebo není nekompatibilní s veřejnými institucemi? A potom otázka na pana Strauska na k multilaterálnímu rámci v eh, měnové oblasti. Jak eh, to vidíte? Mluvilo se tady o odstraňování nerovnováhy, o eh, vyrovnávání eh, zemí s vysokými deficity a ptám se, Eh, jak odstraňovat druhý konec té nerovnováhy, přebytky. Děkuji, to bylo poslední kolečko otázek. Myslím, že nám ale zbyly ještě otázky z předchozího kola, to je velikost bank vůči státu. Já myslím, že to je něco, co jsme zatím ještě nezodpověděli zde v panelu. Prosím pana Stravskána, aby se vyjádřil jako první tentokrát. Yes, thank you. Uh... Ano, děkuji. Zaznělo několik otázek na téma CDS. Já myslím, že k tomu se vyjádří víc Mario, ale k otázce materiálu o politickém lobbingu je zřejmé, že vždycky docházelo ke střetu mezi tím, jak parlamenty jednotlivých zemí definují, co jsou veřejné a soukromé zájmy. Já v praxi nevidím žádnou potíž. Je úplně jasné a normální, že zástupce parlamentu získávají různé informace a nejlepší informace získají od těch, kteří působí v daném odvětví. Dostanou různé informace, které si možná protiřečí. Problém spočívá v tom, že dochází někde k tomu, že to, co se odehrává na politické úrovni, se nedá učinit proto, že jsou tam soukromé zájmy a to je něco, co se netýká jenom uspořádání finančního sektoru. Tohle je něco, co se může odehrát kdekoliv jinde a v jakékoliv jiné oblasti. Je to rozhodně problém. A protože to je období, v němž hovoříme o systémových rizicích, tak je potřeba se zaměřit i na jiná systémová rizika než ta tradiční systémová rizika vystávající z finančního sektoru. Pokud jde o dohled, zvláště MMF má obavy, pokud jde o řešení těchto potíží v přeshraničním měřítku. My jsme měli problém právě v této oblasti. Řada bank, těch mateřských bank, měla ceřené společnosti v různých zemích a je celkem pochopitelné, že ve chvíli, kdy se dostali do problému, tak v prvé řadě řešili problémy u sebe doma a teprve potom v těch seřených společnostech v jednotlivých zemích. Takže jak regulovat tyto potíže mateřských společností? A možná, že dohled není samozpávná odpověď. A my trochu váháme jak to řešit. Mělo by se to řešit nějakým plošným systémem. Ale není snadné najít alternativní řešení. Já vám to představím na konkrétním příkladu. V průběhu krize vznikla velmi zajímavá iniciativa, vídeňská iniciativa, která nakonec byla pod záštětou hlavně komise a soukromé banky, centrální banky, SFB a MMF měly spolu zasedat a říci, vy západní banky máte investice ve střední Evropě, pokud z toho vy, vyjmete svoje prostředky, tak to povede k pádu těch bank v těchto daných zemích. Problém spočívá v tom, že když padnou banky ve střední Evropě, tak to bude mít dopad na vás, takže byste na to měli myslet a udržet je na nohou. Tohle funguje. Ne stoprocentně, ale funguje to. Bankovní systém přišel na to, že stejně ve finále musí zachovat dané toky do zemí střední Evropy, protože tyto země jsou součástí celkového obrázku a pokud se někde vytvoří problém, tak se rozšíří dál. Otázka tedy není jenom, kdo je představitel dohledu, ale mělo by se také myslet na to nadnárodní řešení a na ten problém rozšíření lokálního problému dál. To je něco, čím se zabýváme, ale stále jsme to ještě úplně nevyřešili. A není otázka té daně, která by měla být uložena v případě mezinárodních operací a transakcí. Tato daň se zaváděla už v 70. letech a od té doby se toho změnilo hodně. Tehdy se o tom hodně hovořilo. My jsme o tom hovořili dnes dopoledne a říkali jsme, že to je technická záležitost týkající se finančního sektoru. Říkalo se, že je to o mandátu, který nám dala G20. Pracujeme na tom, pracujeme na všech možných možnostech daní, nejen o finančních transakcích. Snažíme se vyhodnotit výhody a nevýhody a já vám nemohu poskytnout nějaký jasný závěr, protože zatím ten přeskum není ještě u konce, trvá to měsíc a půl teprve. Ale jeden z těch mých závěrů je v tom, že je snadnější vytvářet deriváty a vyhnout se transakční daní. Ale proč je tato daň přitažlivá z politického hlediska? Protože může být zpětně vyvážena tím, že nechceme vytvářet daň, které se jenom každý vyhne, že ty subjekty najdou cestu, jak se tomu vyhnout. Ale čím je snažší to zdanění a průhlednější, tím je to lepší. Pokud chcete něco podniknout, pokud je to nějaký systém velmi pevný, silný, tak je to snadné to zavádět. Pokud je to systém velmi propracovaný, tak může mít ve finále spoustu různých mezera nedostatků. Já k tomu nemám jasný závěr, ale není zřejmé, zda to jednoznačné řešení je zdanění transakcí. Jsou tam výhody a nevýhody. Cílem však je zajistit, aby, na, aby ve finančním sektoru se nerozmáhalo rizikové chování, aby se do toho vnesl etický prvek, aby se vytvořily prostředky, finanční prostředky, jakási rezerva, která by mohla být potom využita. Není úplně zřejmé, jestli nejjednodušší bude vytvořit něco takového, co je složité vytvořit, ale docela snadné je to obejít. Tahle otázka stále ještě trvá, v tom našem materiálu je zdůrazněna a v Dubnu se snad dopracujeme nějakého řešení. Rozhodně se k tomu vyjádříme a existuje zde určitý prostor pro zdanění finančního sektoru. Uvidíme, jaký typ zdanění to bude nakonec. Otázka zní, já myslím, že se na tom shodneme. Stále to opakujeme, že nějaké zdanění zde musí být. Ale je zde vyváženost mezi zdaněním a regulací. A centrální banky často říkají, že je možné podniknout toho tolik v oblasti regulace, že už nebude potřeba zdanění, což je argument, který můžeme vzít v potaz. Je potřeba vytvořit náležité vyvážení mezi regulací, dohledem a zdaněním. A co vyplyne ze systému zdanění? Bude také podstatné, ale je třeba diskutovat o vyváženosti těchto jednotlivých pilířů. Další otázka, která zazněla, se týkala efektivních evropských trhů, fungujících trhů. To platí nejen v Evropě. Evropa se může těšit na ohromné investice a realizace Lizabonské agendy. Já budu hovořit zase francouzsky, já vím, že jsem s tím asi musel mít problémy. Já, já to nakonec řeknu tedy francouzsky. Děkuji. Ano, věděl jsem, že se na mě, budete zlobit, ale možná i tady francouzsky nehovořící přítomní budou lépe rozumět mé francouzštině než mé angličtině. Takže samozřejmě, že eh, Evropa potřebuje efektivnější finanční trhy, protože ji čekají kolosální investice. Uh, ve dvou a výdaje ve dvou oblastech, které se zmiňovala Pervanš Perez, jednak inovace a konkurenceschopnost a jednak vše, co se týká stárnutí populace. Ale problém je v tom, že není možné mít neustále protichudné cíle. Pokud si přeme mít efektivně finanční trhy, tak je třeba eh, také říci, eh, respektive také třeba neříkat, že finanční trhy jsou to nejhorší na světě. Eh, Tady je potřeba se dobrat finančních trhů, které jsou regulovány, které uh, Ehm, se nevyhýbají normám, které byly zavedeny, které neprodukují negativní dopady, ale zároveň tedy nemůžeme eh, se obejít bez finančních trhů, kdy potřebujeme investovat, protože konec konců jde o efektivní eh, využívání úspor. A abych to trochu uspíšil, paní předsedkyně mi nenechá mnoho času, eh, nejsem úplně Eh, přesvědčen o tom, že alokace eh, úspor v Evropě je dnes efektivní. Takže je evidentní, že eh, potřebujeme, respektive potřebujete v Evropě zavést systém financování, který bude odlišný, který bude efektivnější, bude odlišný od toho, který máme dnes. A že tady je ten rozpor, že tady je potřeba provést toto a zároveň chceme lépe regulovat ten finanční trh, abychom zabránili excesům. A je to něco nesmírně komplikovaného, ale e, zároveň e, nemůžeme opustit žádný z těchto dvou pilířů. Ne, e, nikdo se dnes nechce zdávat myšlenky na lepší regulaci trhu, ale zároveň nikdo se nemůže dovolit říci, že se obejdeme bez finančních trhů a budeme hledat jiné formy alokace úspor do investic, aby to neprocházelo finančními trhy. Já si myslím, že to, tento sen, jak se už přece jenom vymyslel a naštěstí, je tady třeba nalézt vyvážené řešení a tato vyváženost nemusí nutně se ubírat stejné mechanismy v různých částech světa. Jak už jsem o tom hovořil, je možné mít postupy alokace eh, úspor eh, na trzích, které budou jiné v eh, Evropě, v USA, v Japonsku. A v tom právě spočívá role Evropského parlamentu ve spolupráci s parlamenty členských zemí. Tady je ta role velice důležitá, protože je třeba hledat eh, subsidiaritu i na celosvětové, i na evropské státní regionální úrovni. A dále, pokud jde o riziko inflace a vysoce zadlužené země, vždycky zde existuje pokušení, a já přejdu opět do angličtiny, vždycky je zde pokušení aby se země snažily řešit eh, své, svůj veřejný dluh eh, vysokou inflací. Ovšem, negativní dopady inflace v jiných oblastech jsou rozhodně vyšší než, eh, než ten prospekt toho, že snížíte veřejný dluh touto cestou. Já bych určitě nedoporučoval, aby řešení pro dosti velký veřejný dluh, kterému, který dnes mají většinou země Evropy, aby se to snažili řešit inflací. To bych rozhodně neradil. Dovolte, abych tady něco řekl. Brzy mm, už budete moci dostat, já vám to rád eh, pošlu a naleznete to na webových stránkách eh, MMF. Naleznete tam velice zajímavý dokument, který eh, zhruba hovoří o tom, že ve vyspělých ekonomikách poměr eh, dluhu, poměr zadlužení k HDP se zvýšil a bude se ještě zvyšovat eh, do roku 2014. Eh, zvýší se do roku 2014 na průměr 110 což je o 35 více než před krizí. A 35 to není málo, ale a pobítka, pobítky představují 10 z těch 35. A zbytek jsou dopady krize. A to chci potrhnout, protože já už čekám, že budou lidé říkat, že důvod, eh, proč bude zadluženost, ten dluhový poměr tak vysoký v nadcházejících letech, takže to jsou eh, dopady těch pobídek. Ano, to je to přesně naopak. Bez pobídek by krize bývala byla mnohem hlubší a kdybychom eh, zažili hlubší krizi, tak bychom nejen nesplácené úvěry a prohloubení eh, veřejného dluhu by bylo mnohem, eh, mnohem horší, mnohem větší. Tak to jenom je taková zajímavá věc, kterou jsem tady chtěl zmínit a potrhnout. A všechny zbylé otázky jsou pro Mária. Takže už mohu jít domů. Ano. Řada otázek se týkala právě CDS. A kde bych to měl obecně odpovědět, tak bych řekl, že musíme pamatovat na tři klíčová slova. Jednak znát, znát trh z CDS a další trhy. A zde potřebujeme vaši pomoc abychom byli schopni vyvážit ty mocné zájmy, které nemají v zájmu centralizaci obchodování s těmito deriváty. A nechápete to špatně. Není to nic snadného centralizovat obchodování s těmito deriváty. Centralizace znamená jasnost, viditelnost, transparentnost a pro mnoho obchodníků a mnoho bank toto znamená ztráty. A zde tady potřebujeme vaši pomoc, pomoc zákonodárců, pomoc parlamentu. Je to pro nás naprosto klíčové, aby se nám podařilo dosáhnout daného cíle. Další klíčové slovo je rozhodnout. Jakmile to budeme znát, budeme schopni rozhodnout, které smlouvy jsou akceptovatelné, které ne a je velmi těžké něco zakazovat, pokud to dostatečně dobře neznáte. Musíme se tedy rozhodnout nejen o tom, které smlouvy jsou akceptovatelné, ale také, jaké náklady kapitálu chceme přiřadit k kterému typu derivátu, jakmile dojde k centralizaci. Možná tam nebudete požadovat úplně stejné náklady kapitálu. Některé smlouvy jsou transparentnější než jiné a proto by si zasloužily z kapitálového hlediska lepší zacházení. To je možné. A za třetí je potřeba rozhodnout, které jsou ty akceptovatelné protěžky a jaké normy musí splňovat, aby se staly akceptovatelnými protěžky a jaký dohled by tam měl panovat. Třetí slovíčko je konkurovat. Pokud Evropa bude mít za to, že je potřeba mít zúčtovací středisko clearinghouse, tak ho bude mít. Ale zde nezačínáme od píky, na tom to už bylo učiněno mnoho práce. A já bych nebyl překvapen, kdyby se něco takového vyskytlo, kdyby vzniklo takovéto zúčtovací středisko na evropské úrovni. My máme takové zúčtovací středisko v Londýně, ale tohle by bylo jenom pro oblast eura. A to by mohlo být zavedeno. K těm zajišťovacím fondům to patří k rozšíření oblasti regulace. Existuje na to legislativa v Evropě i ve Spojených státech. Týká se toho, jakým způsobem rozšířit regulaci i na zajišťovací fondy. Já bych řekl, že v této oblasti je to podobné jako úvěrové agentury. Ta, ty právní předpisy se zbližují a za poslední rok se v této oblasti učinilo mnohé, aby došlo k přiblížení legislativy a proto jsem docela optimista v tomto směru. Náhodou Evropská komise, která je zastoupena v FSB, opravdu podpořila posílení dialogu s dalšími orgány, orgány Japonska a došlo k opravdu výraznému posílení této spolupráce. K otázce malých a středních podniků jestli budou diskriminovány na základě Bazileje 3 v rámci úvěrového procesu. Odpověď zní, že nebudou diskriminovány. Bazilej 3 v podstatě se bude soustředit na velké banky a velké podniky. A tak je to správné, protože nakonec my jsme všichni přesvědčeni, že krize nevznikla tom tradičním podnikání z úvěry, ale spíše v oblasti spekulativní, v oblasti hypotečních úvěrů a tak dále. O to se odvíjí Bazily 3. A proto úvěry malým a středním podnikům nejsou v rámci tohoto procesu nijak ohroženy. Zároveň Chceme odolnější banky, chceme banky, které budou schopny odolávat krizím, jak říkal Dominik. Nevíme, kde a kdy nastane příští krize, z čeho vznikne a vyvstane a proto musíme věnovat energie tomu, abychom zajistili široce odolný systém. A nyní se vracíme k centralizaci derivátu, což je příklad toho posilování celého systému. A nyní ke kapitálovým požadavkům přechodném období. Na to tady zazněla jedna otázka. Člověk by se na to mohl dívat, na ten proces Bazile 3 takto. Mimochodem jde to podle harmonogramu. Bazilej 3 a tento proces probíhá podle harmonogramu. Je často zavést, to mají na starosti národní orgány a já se zasazuji o to, aby to rovněž bylo podle harmonogramu. A dalo by se to vnímat takto, že se to soustředí na dvě věci. Jednak stanovit určitý soubor parametrů, e, pokud jde o poměrové ukazatele týkající se likvidity, týkající se kapitálu a tak dále. A to není nic složitého, pokud jde o definici. Je to trošku složité, pokud jde o samotné nastavení a vyladění. Potom je zde otázka kvality kapitálu, to znamená co bude představovat definici kapitálu, jaké složky tam budou patřit. To je definice, která musí být celosvětově akceptována. A poprvé tady budeme mít jednu jedinou definici kapitálu, která bude akceptována po celém světě. Samozřejmě se to odvíjí od různých historických událostí. To se liší v jednotlivých zemích. My jsme se na tom dohodli, ale bude potřeba měnit přes noc definici kapitálu pro všechny zúčastněné. To určitě není možné. Potřebujeme tedy nějaký čas, aby banky a státy a orgány dohledu se zvykly na novou definici. A proto zde vstupuje do hry přechodné období, které je tak významné. Musí být dostatečně dlouhé na to, aby se trhy nemohly okamžitě překlopit jenom podle nějaké změny, která proběhne v budoucnosti. A my jsme proto zahájili debatu o dohodě v této oblasti. A nyní ty, ten domácí dohled. O tom už jsem hovořil. Loni jsme měli celou řadu nadnárodních skupin, které vytvořily kolegia dohledu z různých orgánů a institucí. A tato kolegia vlastně změkčili tento problém. Ne, že by ten problém úplně změnil, ale docela se ten problém zmírnil. A musím říci i z vlastní zkušenosti, že stávající síť MOU funguje docela dobře mezi těmi orgány dohledu z jiného státu a orgány dohledu z daného státu. Proč by do toho měly patřit i centrální banky? To je další otázka. Otázka centrálních bank. Jim se zamlouvá myšlenka BIS, FBS e a když se podíváme na tyto rady, na tyto orgány, tak v roce 2004-2005 do toho vstupovaly centrální banky a úplně se tehdy eh, vyjádřily ty obavy z případné krize. Takže tam jsou ty znalosti a poznatky orgánů dohledu. A proto i v RSB budou zastoupeni tito představitelé těchto orgánů. Já myslím, že pokud se nepletu, tak jsem už zodpověděl úplně všechny otázky. Já děkuji. Já bych ráda poděkovala řečníkům za to, že se tak dobře zhostili všech položených otázek. Děkuji všem zúčastněným za trpělivost. Já už se odpustím schrnutí, protože jsem ponechala veškerý čas, který jsem měla k dispozici našim řečníkům. Myslím, že to jsou opravdu zajímavé časy. Máme toho hodně, co se naučit a z čeho se poučit. Děkuji mnohokrát za pozornost a těším se na naše příští setkání. Děkuji.